Good afternoon. Ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážené kolegyně a kolegové, vítejte všichni tady na eh, zasedání eh, meziparlamentního eh, členů eh, výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu, eh, členů eh, výboru ve vnitrostátních parlamentech, včetně předsedů všech příslušných výborů. Vítám vás tady všechny, stejně jako hradu pozorovatelů z Norského parlamentu, jakož i z parlamentu Černé hory a Bosny a Hercegoviny. Jelikož eh, toto eh, zasedání eh, neprobíhá jen kamera, tak vítám i skupinu novinářů, se kterými jsem hovořil přes poledne. Novináři ze šesti západobalkánských zemí. Doufám, že jste tady někde a doufám, že vás ehm, bude eh, zajímat to, co zde eh, naši hosté přednesou dnes. Nejdříve eh, zde uvítám a je mi velkou cí a potěšením, že ho zde mohu přivítat nově jmenovaného vysokého představitele a místo předsedu Evropské komise na jeho prvním veřejném vystoupení v Evropském parlamentu, tentokrát v této funkci. Vítejte, Josefe. Jelikož pan Borel eh, je pod časovým tlakem a musí letět do Bratislavy ještě dnes, tak bez dalších okolků mu předám slovo. Aby nám eh, předal, eh, tedy přednesl plán činnosti, co by vysokého představitele a potom nám řekne, v kolik bude muset odejít. Máte slovo. Dobré odpoledne a mnohokrát vám všem děkuji. No ten plán práce, to je asi moc. Ale uh, popovídám s vámi o tom, co se děje a co můžeme udělat. Nejdříve můžu říci, že jsem rád, že tady uh, jsem opět. Tohle eh, je doslova můj třetí den v funkci. Uh, Eh, vysokého představitele a místo předsedy. Byl jsem v Paříži, v Invaldovně, mm, sklonit se před památkou eh, francouzských vojáků, kteří eh, přišli o život v Sahelu, v Mali minulý týden. A také jsem byl na zahájení klimatické konference v Madridu. Jsou to dvě velice symbolické události pro vzhledem k tomu světu, ve kterém žijeme, jsou eh, také velice symbolické vzhledem k naší práci. Dnes bylo první zasedání kolegy a komisařů, řešili jsme klimatické změny a mezinárodní a vnější eh, rozměr této eh, velice důležité výzvy pro Evropu. Už jsem vám říkal při svém slyšení tady, že bych rád úzce spolupracoval v s Evropským parlamentem i s vnitrostátními parlamenty, protože jsem přesvědčen o tom, že vy se hrajete celá základní roli při hledání důvěryhodné evropské zahraniční politiky. Aby byla důvěryhodná, musí být jednotná. A dnes mezi jednotlivými členskými státy existuje řada rozdílů, které nemůžeme skrývat. Musíme jim čelit a snažit se vytvořit společnou eh, politiku, která bude tyto rozdíly překonávat. Ve svém úvodním slovu se zaměřím na dvě věci. Nejdříve na eh, roli Evropy, eh, kterou hraje ve stále hm, konkurenčnějším světě a potom na geopolitický přístup Eh, naší komise, eh, který už nastínila eh, předsedkyně von der Leyen několikrát. Myslím, že je zcela jasné, že návrat strategické konkurence mezi velmocemi a to, že mm, vzájemná závislost ji nesníží na rozdíl od toho, eh, co jsme si mysleli. Naše vojenské snahy se eh, proto musí eh, zvýšit jak kvalitativně, tak kvantitativně. A dnes je proto zcela vhodný den, abychom se o tom pobavili. Protože, jak víte, probíhá zasedání na to v Londýně poznamenané poměrně eh, silným nesouladem ohledně eh, budoucnosti eh, této organizace. Navzdory svému nesmírnému bohatství a kreativitě víme, že Evropa má před sebou už jenom z, demografických důvodů pokles své váhy ve světě v nadcházejících letech. Naše jednota je tedy eh, podmínkou pro eh, naše přežití a obrana je jedním eh, z klíčových nástrojů pro toto přežití. Zaznamenáváme silný návrat mocenské politiky a to souvisí s explozí hrozbu, hrozeb od nestátních aktérů. To, co se děje v Sahelu, je dramatickým příkladem eh, aktuálním a také eh, těch eh, aktérů z Středního východu. Ty hrozby rostou a budeme potřebovat širší škálu nástrojů, které budou flexibilnější a bude je lze snadněji použít klasické nástroje eh, těch neformál, té neformální síly, eh, obchod, věda, technologie, se nyní stávají eh, silným nástrojem globální konkurence mezi státy. Tahle neformální a na druhou stranu tvrdá síla jsou stále hlouběji propojené. Ano, žijeme v světě poznamenaném větší konkurencí a jediný způsob, jak tomu čelit, je eh, reagovat eh, kolektivně evropskou zahraniční politikou, anebo na druhou stranu eh, rezignovat a stát se hřištěm ostatních. Vy všichni ve své parlamentní práci nejste tohoto svědky každým dnem. Mocenská politika se vrátila na scénu Spojené státy eh, zaujaly nacionalističtější postoj. Čelíme eh, narůstajícím eh, hrozbám z východu a z Číny. Tuhle velkou zemi vnímáme i jako hospodářského partnera a zároveň jako rivala. Víte o nestabilitě v našem sousedství a výzvách, které představuje v Africe, Afrika. Na příštím zasedání Rady pro zahraniční věci budeme řešit speciálně Afriku, abychom eh, připravili velké zasedání, velký summit s africkými zeměmi. A předsedkyně eh, Ursula von der Leyen eh, navštíví Afriku velmi brzy. Terorismus, klimatické změny, hybridní hrozby, disinformační kampaně, tyhle všechny nové hrozby nejsou hrozbami, kterým, na které jsme se snažili eh, reagovat mm, pomocí článku 5 na to. Na to eh, zůstává eh, základním nástrojem to reální obrany mnoha evropských zemí, ale zároveň si musíme uvědomovat, že jsou nové hrozby, jiné hrozby, které se vyžadují specifickou odpověď a, na ní budeme muset mobilizovat veškerou svoji energii musíme předvídat eh, vznik problému ještě než eh, budou naléhavé. Eh, musíme zavést novou strategickou kulturu, abychom se lépe byli schopni sladit, abychom byli schopni jednat rychleji a efektivněji, když je to třeba. A potom když už tady hovořím v Evropském parlamentu, tak připomenu, že potřebujeme mm, mm, ambiciozní eh, rozpočet pro vnější činnost, eh, který nám dá eh, prostředky k rozšíření naší globální přítomnosti a k tomu, abychom mohli reagovat rychle na krizové situaci. Předsedkyně Ursula von der Leyen říkala, že 30% navýšení pro vnější činnost, pro externí politiku Eh, je základem a doufám, eh, že k tomu získá podporu, i když eh, možná 30% nárůst se vám bude zdát příliš mnoho. Ne, příliš mnoho. Ne, to je v pořádku, ale těžko se to bude získávat. Potom potřeba geopolitického přístupu a co to znamená. Všichni opakují větu předsedkyně von der Leyen. Tohle je geopolitická komise. Také jsme eh, slyšeli eh, o kontroverzním rozhovoru prezidenta Macrona, eh, kde potom, abychom se probudili. Připomínky jeho a prezidenta Trumpa k NATO vyvolávají velkou pozornost. Zasedání lídrů v Londýně vydává signál jednoty, i když je jasný ne, že důležité otázky eh, mezi spojenci si stále eh, vyžadují potřebnější debatu. Já si myslím, že o tomto opravdu musíme eh, mezi sebou hovořit. Na to je stejně jako ostatní důležité bezpečnostní projekty prošlo krizemi během své existence a tohle není ta první. Podařilo se mu úspěšně je překonat od Eh, Suezu až po další krizi, až do, i po iráckou válku. Vždy jsme, eh, vždy jsme přišli, eh, z toho vyšli posíleni a je třeba, aby Evropská unie tedy pracovala ve svém, na svém vlastním rozvoji, co by mezinárodní bezpečnostního aktéra a aby se eh, rozvíjela strategicky co by geopolitická mocnost. Jinak, naš, eh, jinak se o naší eh, budoucnosti bude rozhodovat jinde. Musíme si uvědomit, co se koná, kolem nás děje. A vážně se postavit k budování integrované zahraniční politiky. Tohle je moje práce. Někdo, kdo někdo napsal, do smlouvy, eh, že zajišťují eh, eh, koherenci mezi zahraničními politikami v Evropské unii, mezi členskými státy a evropskými institucemi. Ale musíme to dělat. Dokážete si představit, jak je to obtížné. Musíme sladit práci e SVČ, Komise členských států a se silnou podporou parlamentu. A opakuji, žijeme v geopolitickém světě, eh, kde jsou kolem nás velcí hráči eh, USA, Rusko, Čína, ale také Turecko mimo jiné. A oni také jednají geopoliticky. Otevřeně eh, spojují nástroje a mm, problémy a používají eh, všechny možné tvrdé i neformální nástroje. Například Nespojené státy eh, řekly, že nepodpoří naši tolik potřebnou daň eh, na obry digitální ekonomiky a pohrozili odvetou vůči zemím, které přijmou takovéto opatření Libie. To je také dobrý příklad hned na druhé straně eh, středozemního moře. Nestabilita v Libii přímo ohrožuje naši bezpečnost a je výzvou pro naše hodnoty, pokud jde o migraci a žadatele o azyl. Je to v našem bezprostředním sousedství a je důležité, aby Evropská unie eh, pracovala jako eh, první s eh, regionálními aktéry s podporou OSN a hledala eh, řešení u tohoto státu, který selhal, u tohoto zhrouceného státu. Říkáme to léta a nic se nestalo, situace se stále zhoršuje a um, mm, děje se tam spousta věcí a zasahuje tam spousta externích aktérů. Hmm. My se musíme snažit nepřilívat ohně, eh, tedy oleje do ohně v Libii, a naopak zajišťovat eh, tamní stabilitu. Nedávnou dohodu mezi eh, Tureckem o Libii, o mm, vodách v Středozemním moři, kterou, kterou vlastně pořád ještě neznáme, ale vytváří velké obavy. Například v Řecku, hovořil jsem s řeckým ministrem zahraničí předtím, než odletěl do Londýna, tak to je Další příklad. My jsme eh, významná diplomatická mocnost tady jsme finanční supervelmoc. Naše obchodní politika, navzdory veškeré kritice, je příkladem úspěchu a hm, eh, vytvořili jsme síť obchodních dohod, kterou dále budeme rozvíjet a podmínkou a klademe tam eh, podmínku trvalé udržitelnosti, pokud jde o eh, rozvoj jové cíle. Při jakémkoliv našem vyjednávání tam musíme zahrnovat eh, čím dál tím více tyhle v úvahy. Potom PESCO, Evropský obraný fond, Eh, který budete muset řešit v nadcházejícím eh, období. To jsou věci, eh, kterými se budeme muset zabývat. Já budu mm, předsedat tomu klastru prvnější snahy. Dnes mm, byla předložena pravidla tohoto klubu, jak pracovat. Já budu odpovídat za to, že každý týden podám zprávu o eh, mezinárodní situaci a budu předsedat tedy skupině komisařů, kteří eh, mají přímý vztah k zahraniční politice, i když klimatické změny tam eh, nejsou třeba. A jsou každopádně mezi významnými mezinárodními výzvami, kterým musíme čelit. Takže teď jenom takový úvodní příklad pohovořme o tom, kdo eh, eh, stanovil pravidla. Kdo, kdo, kdo řekl, že eh, pravidla budou řídit svět? Teď vedeme ideologickou bitvu o pravidlech a o tom narrativu pro naše občany. Co to znamená? Hmm, proto jak budeme chápat svět? Další příklad eh, jsou data a soukromí. Data a eh, to je mm, krev digitální ekonomiky. Někdo říkal, že eh, celková hodnota té datové ekonomiky je větší než hodnota globálního obchodu s ropou. Takže pravidla pro data jsou stejně důležitá jako pravidla pro energetiku. Ve Spojených státech eh, z pravidla v zásadě vyplývá, že data patří eh, firmám eh, v IT sektoru nebo digitálním platformám. V Číně data patří státu. V Evropě data patří jednotlivcům. Který model nakonec vítězí? Firmy? Stát? nebo jednotlivci? Společnost. My v Evropě jsme opravněně hrdina a to, na ten náš model společenského hospodářského uspořádání. Nechci znít triumfalisticky, ale máme tady jedinečnou směs mezi e, svobodami, prosperitou a společenskou solidaritou. V 90. letech jsme si mysleli, eh, že eh, bude globální, že nastane globální konvergence směrem k eh, tomuto uspořádání, ale víme, že tak tomu není. Místo toho probíhá konkurence mezi politickými systémy. Můžeme říci, že když říkáme, že Čína je systémový rival, co tím myslíme? Tím systémem. To znamená, hm, že je to systém, který nám konkuruje. A, a mm, není jasné, že země, které teď mají méně než 90% světové populace, méně než 9% světové populace, a budou schopné e, něco e, zvládnout, pokud nebudou jednat společně. My jsme po pádu berlínské zdi mysleli, že není žádná alternativa k tržní ekonomice a, a demokracii. Někteří dokonce říkali, že to je konec historie, ale historie nekončí. Sovětský systém nebyl lepší alternativou k zajištění blahobytu, jak řada z vás velice dobře víte. Ale v Číně stovky milionů lidí vybředly z chudoby prošli jednou z eh, nejspektakulárnějších transformací v historii lidstva. A v nedaleké budoucnosti bude mít Afrika o miliardu lidí navíc. Navíc. Včera jsem eh, večeřel s Jeffrey Sachsem a hovořili jsme o demografické explozi v Africe a o tom, jak eh, to zvládnout ta čísla, když to nikdo nemůže řídit. Nedíváme se na Afriku jenom uh, prismatem migrace, ale nemůžeme skrývat, že demografická nerovnováha a, a nerovnováha bohatství mezi eh, dvěma pobřežími, dvěma pobřežími, eh, dvěma pobřežími Středozemního moře se bude zvyšovat. Můžeme být buď partnerem Afriky, a e, společně jednat, abychom e, měli vyvážený vztah s Čínou. Náš přístup by měl být založen na lidských právech a trvalé udržitelném rozvoji, ale není jasné, že naši partneři budou mít stejný cíl. Takže musíme trvat na tom e, evropském novém Green Deal, té zelené dohodě, která byla včera schválena a předtím na, představena na madridské eh, zelené eh, na magnetické klimatické konferenci. konferenci. Celkově eh, se povaha zahraniční politiky proměňuje. Už není, co bývala. Zahraniční politika není už jenom otázkou diplomatického jednání. Týká se každého aspektu průmyslové, geopolitické a um, technologické revoluce, kterou procházíme. A myslím, e, že mm, k tomu musíme přistupovat ze široka, pokud e, se chceme úspěšně postavit této výzvě. Teď e, k některým geografickým výzvám. Nejdříve západní Balkán. Ten byl také hodně ve zprávách. A bylo tady velké zklamání na Balkáně vzhledem k nemožnosti nebo odmítání o odmítnutí eh, pokračování eh, procesu rozšíření. My nemůžeme upírat evropskou eh, perspektivu Balkánu. Jak už jsem řekl při svém slyšení, já bych rád vycestoval do Srbska, do Kosova velmi brzy, ale v Kosovu pořád není vláda a nemá smysl eh, tam eh, chodit, eh, jezdit, dokud se nevytvoří. Takže nebudu moci splnit budu muset <laughs> splnit svůj slib jet do Kosova jako první, ale pojedu do Bratislavy, která je kousek, protože tam bude zasedat OBSE a setkám se tam s ministry zahraničí Ruska a, a všech východních zemí. Bude muset pokračovat eh, při podpoře Ukrajiny, stejně tak jako Gruzie a Moldavska. Musíme mít, musíme stát, eh, stanout v čele obnovy eh, libijského státu s podporou OSN a dalších partnerů. Musíme zaujmout komplexní přístup k těm četným konfliktům v oblasti Perského zálivu. Příští týden budeme předsedat zasedání o jaderné dohodě, aby tato dohoda nebyla úplně rozvrácena. A právě v tomto eh, duchu eh, proběhne zasedání té společné komise zítra a pozítří. A potom i ještě eh, Sahel co by podsta vojáků, kteří tam přišli o život tam ta eh, bilance je negativní. Eh, já jsem eh, vyjádřil soustrast s francouzskou armádou k utrpěným ztrátám a mm, připomněl jsem, že musíme pokračovat v kolektivních snahách v Sahelu. Nemůžeme nechat jenom několik evropských zemí, aby nesli břemeno břemeno eh, eh, napravíte situaci, kde eh, v zemi, kde je obrovský demografický rozmoh a kde nejsou schopně, schopné státy zajistit základní služby. My musíme se opravdu angažovat této části světa, protože spousta těch hrozeb pochází právě od tamtud. Dále už nebudu hovořit, doufám, eh, že povedeme eh, zajímavou výměnu názoru o těchto a dalších otázkách. Dnes eh, jsme také vydali sdělení, možná první komuniké mého mandátu k té dohodě mezi Tureckem a Libií, Já byla velice znepokojivá pro Řecko. A také doufám, že k tomu budu mít více eh, informací po zasedání zítra v Bratislavě a dnes večer. Jsem vám k dispozici k upřímné a otevřené debatě, protože myslím, že si musíme eh, navzájem eh, říkat věci jasně. Máme spoustu rozdílů mezi evropskými zeměmi a jediný způsob, jak to překonat, je vysvětlovat je. Abychom pochopili ty hluboké rozdíly, které mají mm, jednotlivé eh, země. A já věřím, eh, že tyto odlišné přístupy vychází z naší historie, která má stále té kořeny. Ale pokud si chceme eh, vytvářet společnou budoucnost, musíme tyto rozdíly překonat abychom eh, zajistili společnou historii, ve které přežije evropská civilizace. Děkuji. Thank you. Děkuji. Thank you, Vice President High... Děkuji panu vysokému zastupiteli, zastupiteli a předsedovi Borelovi. Teď máme před sebou následující situaci, vážení kolegové. Pan Borel na nás má asi 50 minut a já mám 25 žádostí o slovo. Když vám dám slovo, tak vás poprosím, nebo nejprve musím respektovat zemědělské rozdělení, genderovou rovnost, politické skupiny a další ohledy, takže to je velice složité. Ale jedna věc je jasná. Nejprve dám slovo našim hostům z členských států a následně poslancům Evropského parlamentu. Takže mohli bychom postupovat náhodně, na, následovně vy mávněte rukou, až budete chtít zastavit, až se vám bude zdát, že budete mít doc, dost otázek. Takže si mávněte, až se vám bude zdát, že je to dost a všichni budeme spokojeni. První mluvčí, mimochodem naši kolegové z členských států, dostali kartičky, kterými se mohou hlásit o slovo a mohou je použít. A protože máme tak dlouhý seznam, tak prosím dodržte limit tak minutu a minutu a půl. Já tady mám kladívko, ne abych mlátil přímo vás, ale chci ho použít, abych vám signalizoval. Nejprve zástupce Chorvatska, prosím. Thank you so much, Chairman. Děkuji. Já jsem rád, že tedy nemusím tedy zastávat opačné pohlaví kvůli té genderové rovnosti. Děkuji vám. Ještě jednou zdravím pana vysokého představitele a místo předsedu komise. Já jsem ocenil jeho prezentaci a souhlasím s panem Borelem, že Evropská unie je mocností, která je finanční, ekonomická a měla by se stát již brzy i politickou mocností. Pokud se chcete stát politickou velmocí a hrát svoji roli na globální scéně, být globálním hráčem, tak je třeba projevit sami sobě i ostatním na světě, že máme vládu nad svým kontinentem, že máme svoji stabilitu, svoji bezpečnost a umí se, umí se o ní postarat. A zvládneme to sami. Co to znamená? Že se dokážeme postarat i o otázku západního Balkánu. A já mám velkou naději, že s vaší účastí, s vaší podporou během příštího roku budeme mít rozhodnutí o tom, že otevíráme vyjednávání s našimi přáteli ve Severní Makedonii a v Albánii. Děkuji. Děkuji panu Kováčovi. Za EPP paní Sovko. Děkuji. Nesmírně. Moc ráda vás tady vidím v parlamentu. A teď budu pokračovat anglicky. Jak říkal kolega z vnitrostátního parlamentu, tak západní Balkán je samozřejmě oblast, kam se parlament soustředí. Máme proto svoji strategii, svoje nástroje pro mír a bezpečnost a myslím si, že je důležité eh, nebo že je velká škoda, že nepojedete symbolicky na první návštěvu na západní Balkán, abyste symbolicky projevil, že je to pro vás důležitá otázka, protože mír a bezpečnost to je společný jmenovatel, se, se kterým můžeme pro, dále rozvíjet svoji zahraniční politiku. Důležitá je taky situace ohledně Turecka. Máme tam miliony uprchlíků, kteří žijí v hro, pod hrozbou že je odvedou, pokud neuzavřeme správnou dohodu. Takže moje otázka, vlastně žádost, je, abychom se drželi doporučení Evropského parlamentu ve svých usneseních o těchto zemích. A doufám, že si jako svoji osobní misi dáte zajišťování e, míru a stabilitu v této oblasti, zejména na jeho východní hranici, protože jinak nebude možné hrát jakoukoliv roli ve světě. Děkuji. Za Národní parlament pan Gutierrez Limones za Španělsko. Děkuji. Já budu hovořit španělsky, pokud dovolíte. V první řadě chci pogratulovat panu Borelovi. Za španělskou delegaci jsme velice hrdí, že dosáhl tak vysoké pozice. Tři otázky. Za prvé, na začátku 20. století jsme představovali 25 světové populace jako Evropa. Brzy budeme 26 a je asi potřeba mít správnou kvalifikovanou většinu, abychom byli schopni konkurovat ostatním mocnostem na světě a byli schopni k tomu přistupovat jednostranně a čelit jejich jednostrannému přístupu. Máme velkou krizi v Latinské Americe, ať už hospodářskou nebo sociální. A jakou roli by v tom měla plnit Evropa? Jak se k tomu může postavit i Španělsko? Potom migrační politika, to je další velká otázka. Některé státy odmí, odmítají plnit kvóty, které jim odpovídají a jak tedy dosáhnout rovnováhy v těchto otázkách a bezpečnostní politi- rovnováhy mezi bezpečnostní politikou, obrany hranice, hranicí a e, stabilitem v Evropě. Jak tedy e, vést vyváženou migrační politiku? Děkuji. Děkuji. Teď pan Picula za SAD. Děkuji. Vážený pane Borele, rád vás tady dnes vidím. Chci vám pogratulovat a popřát vám co nejlepší do budoucnosti a do, k, vaši, k vašim všech snahám ve vaší roli vysokého představitele a místo předsedy. Vy ve svém prohlášení jste identifikoval realismus, jednotnost a partnerství jako takové vůdčí principy pro silnou zahraniční politiku Evropy. Znamená to, že bychom se měli naučit přemýšlet eh, jako velice chytrá mocnost eh, a, v rámci, a uplatňovat svoje nástroje i v rámci jednotlivých členských států. To by ale byla zatím velká změna oproti současnému stavu protože bezpečnost zatím eh, byla dodržována skrze NATO s pomocí společných eh, spojených států. Ale některé státy nyní veřejně prohlašují, že budoucnost NATO už není tak jistá. Takže autonomní bezpečnostní kapacita a odklon od multilateralismu je něco, co by mohlo oddálit NATO a Evropskou unii. Takže jako vysoký představitel, jak vy vnímáte svoji roli v této debatě mezi členskými státy, aby byla konstruktivní a aby se zaměřovala na hmatatelné výsledky, návrh obrany, přípravu k operacím a tak dále, stejně jako k rozpočtu. Děkuji. Ještě jeden, ano. Za národní parlamenty paní Gregočič za Slovinsko. Děkuji ve Slovinsku se na to díváme tak, že Evropská unie by měla být důležitým, spolehlivým globálním hráčem. A může být vlivnější, koherentnější a koordinovanější na globální scéně, pokud budeme vnímat rychlé změny na globální úrovni. EU je podle nás silným zastáncem multilaterální spolupráce. Musí také dále vyvíjet úsilí pro společnou pro spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti, zejména v oblasti hybridních a e, kyberhrozeb. Vnější činnost EU a členských států ve vztahu ke třetím zemím by měla být jednotná, koordinovaná a proaktivní. Společná orientace musí být směrem k míru, bezpečnosti, právnímu státu a respektu vůči základním svobodám a lidským právům. Ve Slovinsku se jistě budeme nadále snažit o to, abychom byli aktivní v oblasti míru, stability a bezpečnosti v evropském sousedství a to zejména s přihlédnutím k situaci na západním Balkánu. Dějiny nám totiž ukazují, že to je citlivá oblast, která má svoje nevyřešené problémy. Evropská perspektiva je společným cílem všech států západního Balkánu, ale jako vůdčí hráč musí být Evropská unie spolehlivá a důvěryhodná. Děkuji. Děkuji, tak to bylo první kolečko, prosím, pane Borele, děkuji. Tak to byla řada otázek, které souvisely zejména se, západními Balk- se západním Balkánem. A já jsem přesvědčen, že nemůžeme spochybňovat evropskou politiku v této oblasti. Stále to musí být jedna z hlavních priorit. Rozšířování Evropské unie vedlo k nějakým otázkám, které se vynořily v nedávné době, to si musíme přiznat, ale z dlouhodobé perspektivy a ze střednědobé perspektivy si myslím, že se nic nezměnilo. Musíme se snažit, musíme se snažit připravit summit 2020 v květnu pro západní Balkán. A také e, to je úkol pro chorvatské předsednictví. To bude kritický bod, kdy si zodpovíme řadu otázek. Ale do té doby musíme zachovat určitou hybnost. A abychom dále spolupracovali s ostatními členskými státy, aby všichni pochopili, že toho nemůžeme jen tak nechat. Nemůžeme změnit svoji evropskou perspektivu na tuto otázku. My nedokážeme předejít, nedokázali jsme předejít jugoslávské válce. Měli jsme tam téměř 150 tisíc obětí. A to byla velká tragédie. A dědictví této tragédie vedlo k určitým vizím, vedlo ale k rozdílu mezi lidmi, k chudobě a také k etnickým sporům. A Evropa je jediná, kdo dokáže nabídnout nějaké řešení takové situace. A já se domnívám, že na radě je to otázka, kterou musíme jasně projednat, až než se setkáme v zářebu. Za sebe vás můžu ujistit, že komise se aktivně zapojí do, to, do otázek tohoto regionu. Myslím, že tím jsem odpověděl tak dvě nebo tři otázky. Dále, na to. Co se děje v současné době v NATO? Já si myslím, že máme několik problémů v této oblasti, pokud jde o NATO a jeho vztah s Evropskou unii. Za prvé, je tady takové, takové přesvědčení, takový pohled, že e- Spojené státy zajímá víc Asie než Evropská unie. A to není jenom domněnka, tak to prostě je. Skutečnou první frontou celého, celého dění je Asie, Indopacifická oblast. Je tady určitá také nesoustavnost v postoji Spojených států eh, k Perskému zálivu o Syrii. My jsme to kritizovali, že to je nekonzistentní. Je to prostě tak. Nemůžeme souhlasit s tím přístupem, který USA zastávají. A za třetí, zapojení USA je navázána na jeho ekonomické zájmy. A to jsou tři taková fakta, ze kterých potom plyne vnímání spojenectví s NATEM. Já už jsem řekl během svého slyšení a trvám na tom, že NATO je základní silou pro obranu pro většinu evropských států. A tak jediné, co můžeme udělat, je posilovat na to, snažit se překonat tyto rozdíly. Zároveň se musíme snažit eh, rozvíjet doplňkové kapacity, které si vybudujeme sami, my jako Evropané, abychom byli schopni čelit svým bezprostředním problémům. Dám vám takové číslo k tomu, až odejdou Britové z Evropské unie, pokud se tak stane. 80 výdajů za vojenské prostředky v NATO budou pokrývat neevropské země. Země, které nejsou členy EU. Takže my budeme platit pouze 20 kapacit NATO. Jsme součástí, ale už nejsme nejdůležitější. A teď máme problém v bezprostředním sousedství, které nedokážeme vyřešit jenom tím, že spustíme článek 5. To jsou tedy tři věci, to vnímání USA směrem do Asie, nekonzistentnost v zálivu a v Sýrii a navázanost na ekonomické zájmy. To jsou věci, které hrají velikou roli v našem vnímání jako Evropanů tohoto spojenectví. Přidejme si k tomu eh, strategickou orientaci Turecka, jeho zásah v Sýrii – a to nám dohromady poskládá, proč máme obavy. Ale nemyslete si, že to je první krize, která se v NATO kdy odehrála. Už jsme se mnohokrát rozcházeli v názorech od roku 56, kdy proběhla suezká operace francouzů a Britů. Potom Líbie 86, Irak 2003 a nedávno znovu Sýrie. Není to tedy poprvé, kdy se neschodujeme. Co je ale důležité, je snažit se zachovat to, co nás drží pohromadě. Je, že pro, je, znamená to, že pro Evropany je to hlavní rámec naší společné obrany. Další otázka se týkala migrace a ochrany vnějších hranic. Asi si nemůžete myslet, že tento problém vyřešíme tím, že budeme hlídat vnější hranice a pouze tím. Jistě, musíme hlídat hranice, musí být jisté, ale pokud to některý členský stát nezvládne ochránit, tak už to vlastně není stát. Takže ochrana hranic, to je něco, co potřebujeme prosazovat, abychom ochránili svoje občany. Ale není to jediný prostředek, jak se vypořádat s migrací vlnu migrace nezastavíme, pokud nebudeme jednat u zdroje problému. Tam, kde ten problém vzniká. Nikoli tam, kde se projevuje. A to potom vyžaduje, abychom se shodli, abychom měli partnerství, abychom měli rozvoj, a to zejména v afrických zemích, abychom měli dohody a byli tak schopni odesílat zpátky ty, kteří jsou nelegální migranti a zároveň se musíme postarat, abychom byli schopni poskytnout azyl těm, kdo si ho skutečně zaslouží. Migrační politika je důležitou součástí zahraniční politiky. A teď v pátek dva z mých kolegů v komisi pojedou do Ankary a budou tam projednávat s tureckými místními orgány, co tedy budou dělat s tím narůstajícím počtem migrantům, kteří přijíždí na řecké ostrovy, už to nejsou často Syřané, kteří utíkají před válkou. Většinou jsou to lidé, kteří přichází z Afganistánu a patrně očekávají důsledky neschod eh, s Talibanem. Ještě poslední otázka se týká Latinské Ameriky. Na to bych rád odpověděl španělsky, pokud dovolíte. Bylo by zvláštní hovořit o Latinské Americe anglicky nebo francouzsky. Zejména, když hovořím ke španělskému delegátovi. Takže od té doby, kdy jsem tady naposled byl, Latinská Amerika se rozhořila. Od té doby, kdy jsem byl naposledy v parlamentu, tedy Latinská Amerika byla Venezuela a Kuba, kde byly problémy, to si asi pamatujete, tak teď už je to Chile až Mexiko. Jeden stát za druhým. Celá řada různých států najednou má velice hluboké sociální problémy a ne, nepokoje. A je to dopad narůstající nerovnosti. Místní demokracie to ne, tomu nedokázala zabránit v posledních desítkách let, kdy tam byla relativní politická stabilita a ekonomický růst. To potom vedlo k silné reakci. Byla to taková jiskra, která vedla k výbuchu. Míchají se tam etnické konflikty se sociálními konflikty a s politickými konflikty. Říkám to španělsky, a neříkám to proto, že jsem Španěl. Evropa musí věnovat větší, mnohem větší pozornost Latinské Americe, protože do této chvíle se zdálo, že jediný problém byl na Kubě. A Kuba vlastně teď není ten největším problémem. Ano, je to problém, ale situace v Bolívii, v Chile, v Ekvádoru, ve Venezuele, tam je to velký problém. Také v Kolumbii. Znovu máme na ulicích vojáky. To je přece hrozný výjev v tom společném kolektivním nevědomí latinských Američanů. Tam umírají lidé přímo na ulicích měst a to je něco, co Evropská unie nemůže dovolit. nemůže k tomu zůstat hostejní. Myslím si, že to je všechno, na co jste se mě zatím ptali. Nevím, zda nám ještě zbývá třeba pár minut, pane předseda. Bude v pořádku pro vás, když zvládneme ještě druhé kolo? Dobře. Takže teď má slovo pan Chamon. Nebo paní, pardon, to je mi potěšením, děkuji. Už jste se zmínil o tom, že otázka Kosova mm, a že váš výlet do, na ten, tuto oblast Balkánu může být vyřešena, až bude ustanovena vláda v Kosovu. Domnívám se, že eh, se zeptám na dvě další otázky. Za prvé, když se podíváme na Ukrajinu, což je také velice důležité, lokalita a příští pondělí v Paříži se bude jednat o tomto normandském, v tomto normandském formátu. My nejsme součástí tohoto formátu, ale nechceme, aby to selhalo, toto řešení. A jak jaký by byl váš návrh na, pro Ukrajince, pro Rusy, ale také pro Němce a Francouzi. Co by mohlo být eh, trvalo udržitelným řešením v této oblasti? A druhá otázka, kterou vždycky mývám, se týká ruského vlivu nejenom eh, v jedné z našich sousedních zemí, ale přímo v našich členských státech. A Dokonce i ve vaší oblasti, v Katalánsku, v Itálii, otázka Brexitu, kde zasahovali také Rusové. Jak by měla adekvátně reagovat, jakými opatřeními Evropská unie, abychom se více bránili tomuto ruskému vlivu? Děkuji mnohokrát. A teď ze Národního parlamentu pan Gleu z Francie. Děkuji vám, pane předsedo. Pane vysoký představiteli, eh, tři, eh, třináct vojáků eh, z Francie bylo zavražděno minulý týden Mali a rád bych řekl, že je to bezpečnost celé Evropy, kterou hájí Francie. A pane vysoký představitele, rád bych vám řekl, že vaše přítomnost v pondělí byla mimořádně pozitivně hodnocena. Jedná se o stabilitu Sahelu, o Magrebu a také jižní oblasti Středozemního moře. Je to strategickou prioritou pro všechny členské státy. Samozřejmě Francie nekoná sama. Eh, dostáváme podporu eh, mise EUTM e Mali, eh, stejně, kde se účastní více členských států a také pomoc OSN. Je to zásadní pomoc, ale je třeba jít ještě dále. Evropa musí hrát větší roli v globálním světě, aby Evropa právě přinášela svými řešeními přidanou hodnotu. A musíme to doprovázet strategií dobré zprávy věci veřejných investic a hospodářského rozvoje. E, vrátím se tedy k mé otázce, jakou roli má hrát Evropská unie, jak může zabezpečit politický dialog se zeměmi Sáhelu. Děkuji vám mnohokrát. A teď za Evropský parlament opět. To byl španělský kolega. No, víte co, já jsem vždycky otevřený eh, vůči levici, takže paní Vianueva. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vítejte mezi námi, pane Borele, všechno nejlepší ve vaší funkci. Už jsme vás viděli vícekrát. A tři body, které bych ráda dnes oslovila. Za prvé, mohl byste nám něco říkal o nezávislosti strategické pozice Evropské unie? Mm, my jsme slyšeli tisíce prohlášení od vaší předchůdkyně, paní Morgerini, týkající se strategické strategické pozice Evropy a multilateralismu. Jakým způsobem byste to chtěl završit? Nějakou, jak byste chtěl podpořit multilaterismus, nezbytný dialog? Vidíme Rusko, Čína. Eh, jak hm, chcete zabránit tomu, aby se prodávaly zbraně? Eh, jak zachovat nezávislost Evropy tváří tvář NATO? A za druhé, Pravdou je, že si vážíme to, co jste řekl s ohledem na Latinskou Ameriku. Tento názor sdílíme. Nemůžeme hledět stranou v okamžiku, kdy zažíváme vlastně riziko ohrožení demokracie, kde dochází ke státním pučům v Latinské Americe. Eh, musíme se snažit působit jako prostředník a zabránit eh, nebo vyhnout se kritizováním protestu. A vy jste hovořil o nezbytnosti rozvoje. Myslím si, že my se musíme také zaměřit na ochranu ekologických, sociálních, pracovních práv v rámci hospodářského rozvoje a zabraňovat úniku peněz do fiskálních rájů vy jako vysoký představitel a tento Evropský parlament, vy už jste o tom hovořil na vašem slyšení i dnes, eh, jistě si uvědomujete, že je důležité, aby vás podpořil Evropský parlament, aby získal také větší legitimitu, aby mohl sehrávat vyšší roli v mezinárodní politice. A my bychom rádi měli také slyšet určité závazky ke spolupráci s námi, abychom často mohli s vámi sdílet eh, společné vize. Děkuji. Děkuji. Prosím, pěkně. E, já se tedy pokusím zodpovědět ve francouzštině otázku, která zazněla k Sahelu. No zjevně neděláme dost. E, e, když vidíme, co se děje v těchto zemích Sahelu, když vidíme, že hranice nejsou nic jiného než čáry na mapě, ale že neexistují přímo v terénu a když vidíme, nějaké tam úsilí, je to skutečně jasné a evidentní, že situace se tam nezlepšuje a Mali a pan prezident Mali, bývalý přítel Evropského parlamentu, který byl včera v Paříži a my jsme společně hovořili eh, s prezidentem Burkina Faso. Oni všichni nám říkají, my nejsme schopni pokrýt celou tuto oblast a čelit prostě všem těm povstáním a rebelím. Víte, v Sáhelu se prostě mele všechno. Jsou tady různé bytky mezi rolníky, farmáři, jsou to bytky týkající se možnosti eh, obhospodařovat zemi. Jsou, je tady problematika klimatu, kdy dochází k velkému suchu a lidé se stěžují, eh, pardon, stěhují. No, pak tady máme také zbytky libýské armády. A kdyby bývala Francie nezasáhla před několika lety, Mali už by neexistovalo jako země. Ehm, stalo by se tam přesně to, co se stalo v Iráku s Daešem. Ehm, je to francouzská armáda, která tomu zabránila. A Francie měla dobrý důvod a má dobrý důvod žádat další evropské státy, žádat Evropa, aby se účastnila této úlohy. To není žádná neokoloniální úloha, jak si znovu obsadit sáhel. Ne máme tady kulturní tradiční spojení, ale musíme reagovat na to, co se tam děje na místě. To, když se podíváme na hranici Evropy, no tak to je na jihu Sahary. A musíme diskutovat o tom, jakým způsobem evropské státy se mohou podílet na misi bok po boku Francie. E, určitý počet německých vojáků, kteří tam nejsou v bojové misi. Máme tady leteckou podporu britsko-španělskou, ale pakliže chceme opravdu čelit těm problémům Sáhelu, bude třeba mnohokrát znásobit nasazení armády a Francie samotná to nemůže dělat. A dokud se nedosáhne jednomyslnosti mm, eh, v rámci těch mír udržujících misí z Evropy, no tak bohužel se nedom, a já se nedomnívám, že k tomu dojde, protože bohužel tady existuje tedy tato zásada jednomyslnosti a mm, toho se asi nedosáhne a tudíž nedosáhne, ne, nedos, se nedostane této pomoci. Ano, mohou se angažovat partnerské země, a pomoci Francii za vědomí toho, že řešení samozřejmě není jenom vojenské, je třeba vytvořit státní struktury, ale jak chcete toto činit v zemi, kde není možné zabezpečit ani minimální bezpečnost pro nikoho. Takže já očekávám, že bude možno zmobilizovat další síly. Ukrajina Máme tady ten normandský formát. Vy říkáte, že Evropská unie tam není. No, to je pravda. Víte, je celá řada míst, kde nejsme. Ale naštěstí aspoň Francie a Německo se chopily iniciativy Diskutoval jsem o tom eh, s ruským ministrem v Tokiu před několika dny, eh, ještě v bývalé funkci ministra zahraničí Španělska. Zatím nevíme, co se stane, ale z mého pohledu je zcela zjevné, že s Ruskem je třeba sice na jedné straně mít politiku sankcí, dokud nedojde k pokroku, a v současné době k žádnému pokroku nedochází, ale zároveň není možné jak si zamítnout existenci země, která nám dodává energii, země, s níž je třeba mít mm, ostatně nejenom s ní, jako se všemi ostatními zeměmi, dobré vztahy. Je třeba tedy um, organizovat to co nejlepším způsobem a ten nejlepší způsob je poskytnout Ukrajiny, a já to říkám stále, veškerý podpo, veškerou podporu, kterou potřebuje. Nový prezident Ukrajiny odmítl stažení ruských vojsk a to je dobrý počátek odmítnout tuto vojenskou sílu a on odmítl nasazení vojenské síly, aby znovu získali Donbas. Ale eh, musíme mít jednotu. Ehm, může ta jednota existovat eh, v, té, v té francouzské iniciativě? No to já si nemyslím. Já si myslím, že třeba i dál, jak se říká ve Španělsku, eh, když je někdo zdvořilý, neznamená to, že prostě to vytvoří tu hodnotu. Je třeba zachovat naprosto jasný odhodlaný postup, tak jak jsme ho měli do posud. A mé kolegyni španělské, paní kolegyni Villanueve, bych rád řekl, No, nevím, co bych měl ještě připojit k tomu, co jsem řekl o Latinské Ameriky. Vidíme tam naprosto závažnou sociální krizi, to je zcela zjevné. Nevím, jakou kapacitu, to říkám naprosto čestně, má Evropská unie jako taková, aby mohla zasahovat do této sociální krize, která nám vybuchla v rukou eh, nepředvídaným způsobem. Eh, eh, musíme řešit ty nejaktuálnější problémy, nejnaléhavější a podle mne to nejnaléhavější je Venezuela kde musíme být více proaktivní. Eh, třetina venezuelského obyvatelstva je podvyživena. A to je důsledkem mm, politik sankcí, eh, které mají dopad na obyvatelstvo a Evropská unie eh, musí prostě reagovat v této situaci, protože ti, Eh, kteří doplácí na venezuelskou politiku, jsou občané a proto musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli. Ale jistě, obhajovat multilateralismus, nebudu to vícekrát opakovat, protože už se to stává takovou retorikou. Ano, samozřejmě, bez pochyby, protože alternativou k multilateralismu není unilateralismus. Alternativou k multilateralismu je pouze právo silnějšího. A to je přesně opak toho, co chceme. My nechceme, kde platí pravidlo silnějšího. My chceme zásady právního státu. A proto je tak důležitý multilaterální přístup ke světu, zejména k Latinské Amerike, Americe, eh, kde jste správně řekli, panuje teď sociální krize. A mm, eh, demokracie nebyla schopná eh, tomu zamezit, ale měla by to demokracie jaksi vyřešit. Eh, já se bohužel teď musím omluvit, protože na mě čekají v Bratislavě, takže bohužel mm, budu muset odejít. Pane Borele, eh, pochopili jsme, že musíte odejít do Bratislavy, ale vaše kancelář nám slíbila o 10 minut více. Dobře, tak já budu poslouchat mou kancelář, takže zůstanu o 10 minut déle. Když to říká má kancelář, tak zůstám. A teď pan Koul z, z Lotyšska. Děkuji. Já mám velice přímočarou jednoduchou otázku. Evropská unie je v globálním světě, je hlavním zastáncem lidských práv, demokracie, mezinárodních předpisů a tak dále, je takovým strážcem. Ale mě by zajímalo, co si pan vysoký představitel myslí o tom, že bychom měli celoevropský a magnický zákon. Je to podle vás proveditelné? Máme k tomu nástroje, které budou použitelné v 21. století? kdy tedy řešíme porušování lidských práv a máme k tomu tedy nástroje, které můžeme skutečně uplatnit. To se netýká jenom Ruska, kde, které porušuje mezinárodní předpisy, ale lidská práva. Vaše pozice je jasně zapojená do toho, že, vy, že navrhujete sankce, snažíte se identifikovat, kdo porušuje jaký předpis, jakou dohodu. Takže jak by tedy vypadal celoevropský zákon v tomto smyslu. Další věc je taková spíše možná výzva nebo pozvánka pro vás, abyste přerušili negativní praxi, kterou zavedla vaše předchůdkyně. A připojili se eh, k eh, setkání v Chorvatsku tento březen 2. a 4. a zapojili se tam osobně. Jedná se o SZPP, a je to setkání s vnitrostátními parlamenty a výměnu názorů. To bychom skutečně ocenili, kdybyste tuto negativní praxi přerušil. Děkuji. Thank you, dear colleague. Next from the European... Děkuji a teď za Evropský parlament Fabio Castaldo. Děkuji. Vážený vysoký představiteli, pane Borel, jsem velice rád, že tu jste. a jsem si jistý, že budeme pracovat ruku v ruce po celý mandát a myslím si, že máme společnou pozici k vývozu zbraní, ale zdá se, bohužel, že není efektivní v členských státech, protože nerespektují kritéria. Jedním z důvodů je, že neexistují žádné sankce, kterými bychom trestali státy, které porušují naše domluvené předpisy. Takže myslíte, že je na místě to přehodnotit? Máme nové technologie, kybernetické nástroje, umělou inteligenci, autonomní zbraně. A tak se musíme nejspíše zamyslet nad tím, jak odradit země, které nez, respektují společné stanovisko. Teď k Tunisku. Já jsem tam byl součástí pozorovatelské mise u, volba, u voleb. Byl tam problém se sestavením nové vlády. A jak asi víte, tak Tunisko je velice důležitým partnerem v oblasti jižního sousedství. Děkuji, teď pan Halford z Nizozemska. Bez mikrofonu. Můžete zamávat, prosím. A, děkuji, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl zeptat na Čínu. V nizozemských novinách eh, dnes vyšlo, že eh, v Rotterdamské nemocnici byl eh, jeden čínský výzkumný pracovník, který pracoval v Rotterdamu a v Pekingu a jeho eh, práci měla používat čínská vláda ke sledování disidentů a Ujgurů. Pokud to je pravda, tak je to důkaz toho, jak se eh, Čína staví k lidským právům a také k eh, státní integritě a k reciprocitě v bilaterálních vztazích pokud se bavíme s Čínou nebo s čínským vyslancem o, o, o lidských právech, tak oni nám vždycky říkají, no my se k ním stojíme trochu jinak. Ale oni také podepsali uh, Všeobecnou deklaraci o lidských právech a proto uh, se o tom spolu můžeme bavit. Uh, Spojené státy uh, mají samozřejmě uh, debatu s Čínou o Ujgurech, o lidských právech, o sklízení orgánů lidských takzvaných, takzvaném. Takže co si o to myslíte vy, pane Borole? Čínsko-Tunis. Cokoliv. Sense se eh, velice eh, těžko eh, spravují musíme eh, dávat pozor, eh, když děláme sankce. Podívejte se na Venezuelu. Sankce, které eh, kolektivně omezují nebo ovlivňují nějakou populaci, hmm, tam není jisté, že dosáhnou výsledku, který chceme a na druhou stranu způsobí spoustu lidského utrpení. Sankce proti jednotlivcům, to děláme hodně v Evropské unii. A takových máme spoustu. Vy se ptáte o, o, na to, zda a, nezavést sankce proti těm, a, kteří páchají útoky na lidská práva v Rusku a v Číně. Tak já musím řešit konkrétní případy. Nemohu a, poskytnout nějakou obecnou odpověď. Respektování lidských práv je nedělnou součástí našich rozhovorů s Čínou. to já beru velice vážně. Můžeme věřit, že Číňané mají nějaký odlišný přístup, ale jak říkáte, podepsali eh, umluvu o lidských právech. A mm, tohle to určitě představuje eh, součást našich debat. Eh, v současné době na pořadu jednání řady není žádný námět na takové sankce, na které se ptáte. Nevím, eh, že bych věděl o tom eh, magnického aktu, magnického zákonu. Nebyl někdo, kdo... Eh, omlouvám se. Můžete mi vysvětlit, co to je? The one who put the question can, can repeat the... Může tazatel ještě jednou vysvětlit tu otázku, prosím? Pane Kolci, vy jste se to eh, ptal na ten, na ten magický, eh, magického zákon, můžete to vysvětlit? Říká se to Magnitsky akt, eh, protože v různých zemích je to přijímáno jako nástroj, který má sledovat porušovatel lidských práv a pohnat k odpovědnosti vražením ehm, aktiv a jinými opatřeními. A pokud vím, tak to zatím eh, bylo přijato v šesti zemích v USA a Kanadě a v několika členských státech EU. Nicméně je představa vytvořit podobný nástroj na evropské úrovni. A otázkou je, jestli byste podpořil takovou iniciativu, protože eh, vysoký představitel eh, globálně sleduje, co se děje v oblasti lidských práv a porušování lidských práv tak eh, se, se omlouvám na tuto otázku, nemůžu odpovědět, protože ho tam neznám, mm, nevím, nemám dost informací. Když se zeptáte, jestli podporujete tuhletu myšlenku a navrhnete radě, aby všechny eh, země přijali tento akt, eh, který tedy zatím přijal jenom šest evropských zemí, tak to nevím. To si prostudujeme, abychom mohli odpovědět. Takže teď eh, eh, my jsme eh, také hovořili o tom, to už před delší dobou, o tom magnického zákoně. Nicméně určitě jsme o tom jednali u nás na FETu. Ty další otázky, prosím. Čína. Dobrá. Pan Castaldo? Tunisko. Tunisko, to bylo začátek arabského jara. Je to jediná země, která přežila arabské jaro a která nepropadla zpět do autoritářského režimu. Samozřejmě je to velká naděje pro demokracii v severní Africe a my činíme vše, co můžeme, abychom pomohli tomu, aby eh, tento demokratický oheň plál i nadále v Tunisku. A domnívám se, že to je skutečně světelko naděje pro demokracii Severní Afriky. A jak už jsem vám řekl, my děláme vše, co je v našich silách, abychom také udržovali tuto naději při životě pro zemi, která zvládla více než další situaci eh, eh, z roku 2011, kdy propuklo arabské jaro, ale kde bohužel jiné země v tom nepokračovaly. Eh, takže Tunis může počítat s podporou Evropské unie pro jejich demokracii. Okay, thank you. Teď děkuji, pane Bolem. Eh, vaše první eh, vystoupení v Evropském parlamentu na našem výročním zasedání s zástupci národních parlamentů. Děkuji vám a mnohokrát za to, eh, že jste představil své názory na zahraniční politiku. Ještě nějaké závěrečné prohlášení? Ano, ještě jsem vám neřekl o tom, jestli půjdu, pojedu do Chorvatska. Velice pravděpodobně ano. Už jsem přijal ten závazek a přijedu. questions. Mr. Burrell, we will look, we will looking forward to seeing you again in Takže se těšíme na to, až vás uvidíme eh, v Záhřebu eh, naživo a v barvách. To je důležité, to, co jste eh, řekl hned závěrem, a je to také důležitý signál pro na, naše <clears throat> zasedání. Komisař Varhy je na cestě a přijde za tři minuty. Takže kolegové, prosím, zaměřte se především na eh, rozšiřování otázky sousedství, protože to je jeho oblast působnosti. Děkuji. So, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please be... Dámy a pánové, usaďte se, prosím. A teď přistoupíme ke druhé části eh, našeho dnešního meziparlamentního zasedání. A poté, co jsme měli možnost si vyměnit názory eh, s eh, vysokým představitelem, eh, je mi ctí teď, že mohu přivítat nového komisaře Olivera Varheliho, komisaře pro sousedství a rozšíření. Vážení kolegové, dám slovo panu Varhelim okamžitě Jenom připomenu, eh, eh, pane komisaři, že tady máme zástupce eh, různých národních parlamentů z různých členských států, členové výboru pro zahraniční věci a potom také jsou to členové těchto výborů z Norska, mm, Černé hory a mm, Bosny a Hercegoviny. Dohodli, dohodli jsme se, že se budeme zabývat zejména sousedcím a rozšířením, protože spadají do vaší působnosti. Já se, kolegové, pokusím dát slovo co nejvíce eh, lidí z vás. Mám tady eh, seznam eh, jmen a pokusím se je, jej projít. Samozřejmě ti, kteří už se pokusili položit otázku první kole a nemohli, tak dostanou přednost. Takže teď, bez dalších okolků, eh, pane Varhej, máte slovo a, a čím eh, více eh, jim dáte prostor, tím pozitivněji budou potom doma hodnotit Evropskou unii, až pojedou do zpátky do členských států. Pane předsedo, pokusím se co nejlépe a omezím svůj proslov na holé minimum. Eh, Vážené poslanci a poslankyně, poslanci vnitrostátních parlamentů, vítám příležitost popovit se s vámi o vyhlídkách evropského rozšiřování na západní Balkán eh, hned po tom, co jsem nastoupil do úřadu. Je to jedna z prvních výměn názorů, které eh, vedu. Včera jsem měl příležitost setkat se s poslanci západního Balkánu tady eh, v tomto výboru a dnes eh, jsem se setkal tedy se členskými státy a Národní parlamenty mají v Evropě klíčovou roli v politice rozšíření. Eh, rozšíření nemůže proběhnout bez souhlasu národních parlamentů a já hm, toto budu mít velice vážně na paměti, až budu plánovat naši práci. Včera jsme hovořili s kolegy eh, ze západního Balkánu o tom, jak by bylo možné vytvořit jasnou vizi, jak pro ně, tak pro nás. Pokud je o evropské vyhlídky a naši společnou budoucnost, musíme podpořit tyto země. Tyto země jsou eh, v srdci Evropy. Zachování tohoto regionu, eh, nebo podpora tohoto regionu je v našem eh, zájmu. Všichni budeme mít prospěch z toho, pokud prospěch z bezpečného a stabilního v sousedství, pokud tamní ekonomika zvýší svůj výkon ještě před vstoupením, to tež platí pro konektivitu dopravní nebo digitální. Země západního Balkánu s námi dobře spolupracovali také, eh, pokud jde o migraci a zprávu hranic, eh, ale potřebují eh, i nadále řešit migrační vízy. Národní parlamenty mohou také poskytnout důležité mm, rady západního Balkánu, mohou jim pomoci zajistit řádné fungování demokratických institucí Eh, rozšířit odpovědnost parlamentu, eh, dohled nad exekutivou a demokratický přeskum. Nejlepší způsob, jak eh, zajistit pokrok v tomto regionu, který je nedílnou součástí Evropy, je důvěryhodný proces rozšiřování a proto se musíme postarat o to, aby ty vyhlídky na rozšíření byly důvěryhodné. Pro začátek eh, reformy, eh, do kterých se všechny země regionu pustily, musí mít skutečný dopad v terénu. To znamená podpořit prosperitu, vytvořit pracovní místa, zlepšit eh, kvalitu života a, pocit svobody pro občany těchto partnerských zemích. A k tomu dojde mm, nejenom pokud tempo reform bude zachováno, ale dokonce se zvýší. Vážení Poslanci eh, začátkem příštího roku předloží eh, komise eh, náměty k tomu, jak dále, jak navázat na západobalkánskou strategii z minulého roku, na mm, posílení naší spolupráce a k zefektivnění celého procesu a zareaguje také na obavy některých členských států. Základ právního stánu, státu hospodářského rozvoje je a funkční Eh, státní orgány a správní reforma, to jsou eh, otázky, eh, které jsou vždycky v jádru té reformy, kterou všechny západobalkánské země procházejí. Kromě toho, abych se zaměřil na ty základní věci, bych chtěl, aby ten proces byl dynamičtější. Nezaměřoval se jenom na otevírání a uzavírání kapitol. Musíme hledat příležitosti eh, pro eh, blížší a dřívější integraci v eh, oblastech společného zájmu. Ty podněty jsou naprosto nezbytné v této oblasti. A proto chci, aby ten region byl lépe integrován podle klíčové evropské politiky, nebo s klíčovou evropskou politikou. Například západní Balkán by měl být eh, napojen na naši digitální agendu, eh, zelený díl, nebo také transevropské eh, dopravní a digitální sí, energetické sítě. Region nemusí čekat na přistoupení, aby mohl mít prospěch z této klíčové politiky. Silné politické angažma bude třeba pro reformy v regionu nejenom pro EU, ale kvůli občanům západního Balkánu samotným budu eh, chtít dohlížet nad lepším politickým eh, řízením tohoto procesu a lepší koordinací eh, členských států, tak abychom mohli podporovat ty potřebné reformy. Regionální vlády v regionu musí převzít odpovědnost tak, aby ten reformní proces byl inkluzivní. Parlamenty mají klíčovou roli v tomto procesu, musí řádně posuzovat eh, nejenom eh, řadu těch legislativních návrhů, které jsou předně předkládány. Nemělo by se eh, ten proces, tohle by nemělo zpomalovat ten proces rozšíření jak jako takový. Prohloubení rozšíření může probíhat zároveň. Regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou podmínkou pro Eh, pokrok těchto zemí na cestě do e- Evropy. Eh, já budu plně angažován v tomto kontextu a budu podporovat řešení bilaterálních sporů. Například budu eh, spolupracovat s vysokým představitelem Josefem Borelem. A to, abychom mohli dovést ten prčinský dialog k úspěchu začátku příštího roku zahájení eh, mm, nebo eh, rozhodnutí eh, rady nezahájit rozhovory s Albánií a se Severní Makedonií bylo velkým zdrojem frustrace pro mnoho, mnoho z nás. Nicméně jejich evropské vyhlídky jsou nezměněné. Nemůžeme být důvěryhodná geopolitické komise, pokud si nenastavíme dobře a správně naše vztahy s našimi nejbližšími sousedy. A západní Balkán je v Evropě já budu obhajovat eh, ten návrh na zahájení vyjednávání s oběma zeměmi a nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité je postavit se k tomuto pozitivně dříve než před zahřebským summitem příští rok. Chorvatské předsednictví proto eh, se hraje eh, klíčovou úlohu v tomto ohledu. A teď ještě jedním slovem k Albánii a, a k e, naší podpoře této zemi po ničivém zemětřesení minulý týden. My jsme okamžitě e, spustili mechanismus civilní obrany a ochrany a řada členských států v terénu začala poskytovat pomoc hned po katastrofě. E, také se zabýváme tím, jak pomoci nad rámec těch aktuálních nouzových potřeb. Na první zasedání kolegy jsme dnes rozhodli přidělit 50 milionů eur Mm, Albánii na mm, pomoc po katastrofě a také uspořádáme dárcovskou konferenci pro tuto zemi a zabýváme se eh, dalšími možnostmi, jak pomoci Albánii eh, zotavit se eh, po této katastrofě. Pane předsedo, závěrem ještě poznámku k dalšímu víceletému finančnímu rámci. Tato komise otevírá pro Evropskou unii novou kapitolu mezi mnoha změnami, kterým budeme svědky, nic nebude mít větší dopad na naši práci než nový MFF na let 2021 až 2027. Věřím, že eh, spojení nové komise a nového víceletého finančního rámce by mělo přinést nové příležitosti pro užší spolupráci s našimi partnery a také zvýšit eh, naši eh, sílu v daném eh, regionu. Děkuji vám a teď rád odpovím na jakékoliv vaše dotazy. Thank you, Oliver Děkuji, pane Verhering. A teď tedy opět předám slovo, pokud možno co nejvíce lidem. Oni položí otázky a až vám to bude stačit, tak si jenom prosím mávněte. Začneme tedy znovu hosty z vnitrostátních parlamentů. Nepřijít Penfasino z Itálie. Ano, děkuji. Chci poděkovat komisaři. A samozřejmě si cením toho, co řekl o západním Balkánu, ale musíme si uvědomit jednu věc. 24 let uplynula od chvíle, kdy byly uzavřeny dohody. A den po Daytonu, já jsem tady, vidíte mě? Dobře, tak po Daytonské dohodě jsme těm zemím slíbili. že je vezmeme do Evropské unie, protože to je prostředí pro mír a stabilitu. Ale narodili se už dvě generace za tu dobu a nic. Pokud to budeme dále odkládat dál a dál, tak to bude mít jediný dopad. Bude to jenom frustrace, klesne nám o nás veřejné mínění, jim už se nebude chtít vstoupit do Evropské unie a mohlo by to vést k nárůstu populismu a nacionalismu. Takže souhlasím s tím, co pan komisař říká, ale myslím si, že všichni musíme podporovat tento návrh, který předkládá pan komisař, protože ještě před zahřebským summitem musíme se vypořádat se skutečností, že Rada zablokovala vyjednávání s Albánií a Severní Makedonií. Vy jste tedy komisař pro sousedství a rozšíření. Jak se díváte na situaci ve středomorské oblasti a jak by se k tomu měla stavět Evropská unie? Děkuji. Děkuji za Evropský parlament, pan Gala. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Vy jste ve svém úvodu jednoznačně řekl, že samozřejmě bude přijat ten, kdo splní podmínky, každý podle jeho výkonu. Teď tady máme Albánii a Severní Makedonii v jednom balíčku. A vlastně by každá země měla být posuzována podle vlastního výkonu. Dokážete si představit, protože byla vyjádřena určitá kritika co se týče vývoje v Albánii a to je možná jeden z těch hlavních důvodů pro francouzského prezidenta říci, že je třeba ještě vyčkat. Dokážete si představit, jak si rozvázat ten balíček, aby na jedné straně jste vyslali politický signál, eh, že začneme už vyjednávat se Severní Makedonie a Albánie musí ještě splnit ten a onen eh, předpoklad. Hm, abych, a navážeme potom, to jsme dělali i v minulosti. Měli jsme dvě skupiny při přístupu středo- a evropských států. Mohlo by se to zopakovat? Děkuji. Vielen Dank, Michael Gala. Děkujeme. Teď za národní parlamenty paní Tankuy za Francii. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych se ráda zeptala na jednu věc, vlastně na to, co jste tady formuloval právě. Řekl jste, že prodloužení a prohlubování, rozšiřování a prohlubování může jít roku v ruce. Já jsem francouzskou poslankyní. Eh, Francie zablokovala o zahájení přístupových vyjednávání, ale Francie taky předložila návrh reform Evropské unie, opírající se o eh, postupný integrační nezvratný proces eh, se specifickou zprávou věcí veřejných. A já se vás chci zeptat, pane komisaři, jak hodnotíte eh, také summit příští týden v Záhřebu, co se týče francouzského přístupu. Myslíte si, že bude možné eh, způsobilým kandidátům poskytnout finanční, eh, finanční podporu ze strukturálních fondů a jak hledíte na vyjadřování komise při jejich vyjadřování k hodnocení, jak pokročili kandidáti. Eh, a minulý týden se eh, při finančním vyjednávání počítá s dodatečnými financemi pro západní Balkán. Ale jak eh, to souvisí také s lepšími investicemi pro tyto země, aby se umožnila jejich lepší integrace. Se sociální de- demokraty Sanchez Evo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslouchal pana Borela a ten hovořil čtyřikrát o Turecku. A on říká hned na začátku, že musíme zúžovat nebo zbližovat k spolupráci právě s Tureckem. A to jsou, ale Turecko má takové dvě tváře. Kandidátský stát a důležitý soused. A e, to od nás vyžaduje, abychom se shodli mezi sebou. Máme tady velkou otázku Turecka, kterou bychom měli řešit. Musíme si rozdělit eh, jasné úlohy a máte proto nějaký konkrétní plán. Děkuji. Děkuji. Pan Varheli si řekl o pět otázek naraz, takže nám zbývá ještě jeden a je to pan Pisko za Portugalsko. Jste tady? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl otázky na pana Borela, ale nemohl jsem je položit. Nicméně mám otázku i na e, pana komisaře o budoucím rozšiřování. Nemyslíte si, že by bylo chytřejší dát kandidátům, stávajícím kandidátům více času na to, aby si osvojili pevným způsobem evropské hodnoty, než se stanou členy? A potom, já bych to rád rozvedl. Všechny vnitrostátní parlamenty, parlamenty se zmobilizovaly, aby se mohly přijet. A já si nemyslím, že je na místě. Že jsme měli jen 20 minut na to, abychom si vyměnili názory s panem Borelem, takže já doufám, že pro příště dostaneme toho času víc. Děkuji. Já za to bohužel nemohu, ne, nemám na zodpovědnost harmonogram našich hostů, ale ano, my jsme si cenili toho, že vůbec přišel během svého prvního týdne. Zorganizovat tuto konferenci nebylo jednoduché, protože před dvěma týdny jsme vůbec nevěděli, že jestli komise vůbec bude. Výbor AFED v tom sehrál svoji důležitou roli. Pan Varhej eh, se pak dostal do dalšího kola. Pane Varhej, máte slovo. Hovořte, jak dlouho potřebujete, protože tady je celá řada kolegů, které, kteří mají také otázky. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět otázky co nejstručnějším způsobem, abychom měli čas na co největší počet. Za prvé, k té otázce, kterou položil pan Galer, kdy v kaplingu. To je takový politický produkt, který se objevuje neustále dokola v závislosti na tom, jaké je zrovna počasí, dejme tomu. Ale já se na to dívám tak, že se musíme že musíme posuzovat jednotlivé země podle jejich vlastní situace a podle jejich zásluh. My jsme stanovili jasné požadavky, které musí splnit Severní Makedonie i Albánie. Oni je splnili. Takže zda je budeme brát pohromadě, či nikoli, to není správná otázka. Oni splnili ty podmínky obě dvě země zároveň a my se teď musíme rozhodnout nebo rozhodovat o nich naraz. Jinak by to bylo nespravedlivé eh, vůči jedné nebo druhé straně, kdybychom nebyli schopni ocenit to, čeho dosáhli rovnoměrně v obou případech. Takže já se k tomu stále stavím stejně a bude to tak i nadále. A sice, že musíme zahajovat, zahájit vyjednávání s oběma zeměmi ideálně v březnu. Já samozřejmě ale nejsem hluchý, já slyším, co říkáte, slyším vaše obavy v souvislosti s Albánií. Některé členské státy mají obavy a já se podle toho hodlám zařídit a zasadit se o to, abych měl podporu všech členských států. Jinak nikdy neuspěju. Takže já vyvinu maximální úsilí, abych se obrátil na tyto členské státy, vyšel jim vstříc možná i jejich národním parlamentům. Už jsem se setkal s výborem pro zahraniční věci v Dánsku a aktivně se zapojím i v Albánii, abychom to všechno tak poskládali. K francouzskému návrhu. Je řada různých jiných návrhů, které jsou na stole, není tam jenom ten francouzský. Máme skupinu členských států, které jsou s tím velice nespokojený, že nemáme dostatek nebo dostatečně silné rozhodnutí v Evropské radě, ale musíme se nad tím zamyslet, musíme to zohlednit. Já to projdu, také se vydám do Paříže velice brzy. Spojím se s francouzskými úřady a pokusím se pochopit a vyslyšet jejich obavy. Ale i francouzské orgány říkají jednu věc zcela jasně. Nikdo nespochybnil evropskou perspektivu pro ty, nebo vyhlídky pro tyto země. To zůstává nedotčeno. Takže by neměla se na toto téma otevírat žádná debata a já k tomu nejsem ani nakloněný. Rád se zamyslím nad metodikou, rád se zamyslím nad tím, jak lépe vyjádřit, jakého jsme dosáhli pokroku, jak o tom zpravovat eh, vlády i parlamenty, jak zlepšit situaci na místě, jak eh, se podělit o naše zhodnocení na místě, ale nechci se pouštět do debat o tom, že mají nebo nemají výhlídky na to stát se členy Evropské unie. K navýšení rozpočtu a co to znamená, k čemu by to mohlo být. Nám by to například mohlo pomoci uh, i hned integrovat eh, západní Balkán do sítě TNT. To je důležitá síť pro jakýkoliv ekonomický rozvoj, protože bez dopravní a energetické infrastruktury nemůžeme jednoduše integrovat. Dále otázka, která souvisela s naší spoluprácí s Tureckem a mého úřadu. Kolegium jedná jako kolegium, to je samozřejmé. S panem Borelem jsme v úzkém kontaktu. V těch prvních třech dnech naší práce si myslím, že jsem ho viděl tak pětkrát při nejmenším. Neustále jsme v kontaktu a co se týče Turecka, tak to samozřejmě není jenom otázka politiky sousedství. Ale jsou tedy i ohledy na bezpečnostní a e, jiné e, součásti například zahraniční politiky. Teď k situaci ve Středomoří. Já si myslím, že tady bychom o tom mohli hovořit poměrně dlouho, ale abych vám dal v kostce, jak se na to díváme, takový přehled. My chceme přinést mír, prosperitu a stabilitu do tohoto regionu. Kdo s námi bude spolupracovat, bude ochotný k vytvoření lokální ekonomiky pro místní obyvatele a to by vedlo potom logicky k stabilitě a kdo s námi je ochoten spolupracovat v otázkách, které nás nepokojí, jako je migrace, tak s tím se spojíme a budeme s ním spolupracovat co nejintenzivněji. Dám vám příklad Maroka. Myslím si, že Maroko je takovým příkladem pro všechny, pro celý region. A my jsme otevřeni podobné úrovni nebo i vyšší úrovni spolupráce s jinými zeměmi. Dejme tomu Tunisko. Takže náš přístup bude následující. My se na ně obrátíme, ale také se budeme snažit hájit vlastní zájmy a budeme hledat společné, společnou cestu. Děkujeme, děkujeme, Olivere. Ještě druhé kolečko. Začneme francouzským národním parlamentem. Ne, polský zástupce Národního parlamentu, pan Klich. Klich, sorry. He's not here. To tady nemáme. Pan Ažubelis za Litvu. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to ask... Uh... Nejdřív bych eh, chtěl vznes otázku týkající se naší společné pozice odolat eh, neustálým snahám Ruska uh, Eh, aby zabránili zemím stát se členy Evropy a teď směrem k Bělorusku. Nedomníváte se, že je na čase, abychom si uvědomili, že budeme-li se angažovat s Běloruskem, tak budeme zase jenom eh, pomůžeme k přežití jejich diktátora Lukašenka. Mám tady dvě žádosti, Kučus a Naševičus. Domluvíte se, kdo promluví? Takže Petras nebo Elon. Děkuji ti, Davide. My sdílíme otázku, jo? No dobře, tak 30 vteřin každý z vás. Ano, jsme ve skupině Renew, takže můžeme renovovat celou řadu věcí. Pane komisaři, o Vánocích budeme možná mít o jednu zemi v Evropě méně. Bělorusko bude možná spolknuto Ruskem. Eh, vždyť se setkávají každý den. My tady sedíme a diskutujeme o obecných otázkách, zatímco eh, oni se snaží integrovat Bělorusko do Ruské federace. Říkají tomu integrace, já tomu říkám Anšlus 21. století. Eh, možná, že přijdeme o tohoto partnera, kterého potřebuje na společné evropské hranici. Tak co si myslíte, jak dlouho můžeme tady jenom tak eh, prázdně proklamovat naše priority partnerství a eh, vlastně hledět na mizení jedné země, Ilan, evropské. A teď pojďme více hovořit o tom non-paperu, to je ten francouzský návrh. Já bych si rád vyslechl, jak chápete metodologii tuto a jakým způsobem hodláte změnit metodologii. Pakliže vaše odpověď je ano, jak to můžete implementovat na úrovni komise? A potom jaké je konečné chápání západního Balkánu když se jedná o jasné, možné budoucí rozšiřování. Děkuji. A teď zástupce země, která chce přistoupit a za parlament z Montenegra je tady Nikola Rakoluševič. Please, sir. Thank you very much. Kde je Montenegro? Prosím, já se budu snažit o stručnost. Mm, eh, my se eh, snažíme mm, a chceme splnit všechny naše podmínky pro reformy, protože nám jde o naši budoucnost v Evropské unii, ale prosím, pomozte nám, podpořte také nadšení ve společnosti pro naše integrace do Evropy. Když to neuděláme, tak otevřeme prostor jiným zemím, které mají své zájmy a snaží se ovlivňovat země západního Balkánu. A my to známe velice dobře v Montenegru, protože zažíváme rusko, ruský vliv. A chci se zeptat, tady zazněla už metodologie. Znamená to, že metodologie se změní pro země, které už se nacházejí v přístupu. Montenegro teď vyjednává už sedm let, Srbsko také samozřejmě. Znamená to tedy, že metodologie zůstane stejná pro tyto dvě země, nebo mm, ještě nevíte? Samozřejmě pro země, které zahájí vyjednávání, tak eh, chápu, že zřejmě metodologie bude jiná. Děkuji vám. Mick Wallis. Takže za nezařazené je kolega z Maďarska. Mm, chci vám poblahopřát k vaší nominaci a děkuji vám za to příležitost výměnu názoru. Tři krátké otázky. Jedna z nich, jak jste se zmínil ve svém expoze, proces rozšiřování eh, v minulých týden eh, zažil veto a potom to veto musíme rozpoznat, že na Balkáně a v sousedství Evropské unie Mm, eh, určitá soft power se snaží vyvíjet vliv na celou řadu zemí, aby a snaží se zvětšovat tento vliv v jejich sféře zájmu. Takové země jako Rusko a Turecko se snaží ovlivňovat tyto země eh, kulturními a ekonomickými prostředky, konkrétními projekty. Eh, co může nabídnout Evropská unie mimo politické slogany vůči těmto zemím, které čekají na přístup? A má druhá otázka, jak může Evropská unie zachovat svou věrohodnost procesu rozšíření, když žádá respekt demokratických norm, když některé z jejich členských států samotných tyto normy nedodržují a nebo se nedrží těchto zásad. A další otázka, když se díváme na nástroje, které máte jako komisař dispozici pro podporu procesu rozšiřování, jaké nástroje tedy máte? Eh, z perspektivních kandidátských a členských států byste se zaměřil na důležitou záležitost respektování kolektivních práv menšin. Víte, že na Balkáně a na Ukrajině je to velice signifikantní záležitost a před eh, rozšiřování musí být také respektována práva menšin. Děkuji vám. A teď pan Kucumas z Řecka, křeslo 816. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat za pozvání. Ze strany řeckého parlamentu bych vám rovněž rád poblahopřál a popřát hodně úspěchů v připlnění vašich úloh. Mm, také Řecko podporuje perspektivu rozšiřování západobalkánských zemí s cílem zachování stability, bezpečnosti a vývoje celého regionu. Ale podmínkou pro tuto podporu je, že mm, se bude držet, že, že tady budou dodržována určitá kritéria. A rozšíření a pokračování vyjednávání by přeci mělo mít jako podmínku pro dodržování mezinárodního práva. A jinak budeme konfrontováni například s porušováním námořního práva v této oblasti. Děkuji vám. Takže druhé kolo, Olivere. Děkuji vám. Co se týče východního partnerství, já se snažím se skupit ty otázky. Nejdřív k Ukrajině a jakým způsobem bychom mohli pokročit eh, v naší spolupráci a stabilizaci Ukrajiny. I tady se domnívám, že odhledě od toho faktu, že musíme samozřejmě eh, mm, se snažit o zachování integrity a trvat na integritě území Ukrajiny a dokud nedojde k pokroku v tomto procesu, mm, eh, nemůžeme uvolnit žádné sankce, které máme Eh, vůči Rusku. Musíme se více angažovat, musíme být více prezentní, přítomní v Ukrajině i v každé jiné země východního partnerství, eh, která se snaží s námi spolupracovat ve všech možných oblastech. Samozřejmě, eh, co... Our relations Samozřejmě je tady možnost na prohloubení našich vztahů, ale mm, také jsme ochotni napřímit ruku, když se jedná o pomoc při budování tržní ekonomiky. A mohu opakovat vlastně stejnou zprávu, stejný signál mm, na Ukrajinu jako na západní Balkán, e, protože e, reálné ekonomiky těchto zemí budou vždycky zranitelné a v našem nejlepším zájmu je, zlepšit stabilitu našeho regionu na základě trvale udržitelného hospodářského rozvoje. Co se týče Bělorusy, náš přístup je takový, že než tedy se řekneme jakékoliv spolupráce, což by znamenalo ztrátu veškerého pákového efektu, tam máme velice malé možnosti máme skutečně minimální eh, úroveň kooperace s nimi. Ale musíme tam být v terénu, musíme pracovat s občanskými společnostmi, musíme být schopni reprezentovat tam naše hodnoty, protože jinak i my budeme těmi, kteří prostě budou jenom tak akceptovat jejich obrácení se k Rusku. V našem přístupu k Bělorusi si toto musíme neustále uvědomovat. Co se týče toho francouzského dokumentu, zdá se, že tento francouzský dokument je vaším referenčním bodem, tedy pro mnoho z vás. Jak už jsem řekl, změna metodologie je jedna věc. Ale eh, spochybňování celého eh, procesu rozšiřování je jiná věc. Můžeme hovořit o určitých změnách metodologii, abychom ji učinili věrohodnější jak pro dotyčné země, tak pro naše vlastní členské státy. Ale když to budeme dělat, tak to musíme také propojit vyšší dynamiku. Takže mojí prioritou v jakékoliv revizi metodologii bude, že až budou země prostě dodávat, vykoná plnit své úlohy, tak musíme plnit naše úlohy my. Hmm, eh, protože když dojde k nějakému kroku zpět, tak i my musíme hmm, ustoupit z vyjednávání. Ale jak už jsem řekl, to se netýká jenom toho takzvaného French paperu, čili toho francouzského dokumentu. I my máme své ideje. Celá řada otázek se týkala soft power a jakým způsobem Evropská unie by mohla zvýšit pakový efekt na západní na východním, promiňte, Balkáně. Proto jsem také tak zdůrazňoval ten hospodářský rozvoj. Když se podíváte na ten tý, naše společnosti jsou největšími investory v regionu. Dostávají nebo získávají vliv Mm, tím, že postaví dálnici, nebo tam vybudují železniční tráť, nebo elektrárnu. Ale když přijdeme se zvýšenou úrovní participace účastí v tomto regionu se střednědobým dlouhodobým plánováním, například její, budování jejich dopravních infrastruktur, pak budeme mít vliv v těchto zemích. Pak budeme schopni bojovat proti nežádoucímu vněšování se či ovlivňování z jiných zemí. Čili větší pákový efekt budeme mít, když budeme dělat víc. A to je ten plán, který vám předkládám. A co se týče hodnocení metodologie, Tady zazněla také otázka, zda se to bude aplikovat také na země, které již vyjednávají o přistoupení. Já si nemyslím, že to by bylo moudrým rozhodnutím, abychom měnili pravidla během hry. Nebudeme to dělat. Já to ani nebudu dělat teď. To je samozřejmě něco, na co se musí podívat celé kolegium. Musíme mít zcela jasnou línii nejpozději do ledna a velice rád přijdu k vašemu výboru hned poté, ale mohu vás skutečně ujistit, že já nemám zájem na jakékoliv zpomalení tohoto procesu. Mým zájmem je, abychom postoupili v oblasti rozšiřování. A nakonec otázka kolektivních práv menšin. Ano, v tomto regionu kolektivní práva jako taková pro menšiny jsou velkou otázkou. Ne každý to uznává jako kolektivní právo. Je to samozřejmě také otázka v Evropské unii, protože ne všechny členské státy uznávají eh, práva menšin jako kolektivní práva. Ale ochrana menšin je hodnotou Evropské unie. A to musím já jako komisař, který to má v portfoliu, hájit. I, a budu to hájit i v procesu rozšiřování. Vezmu například teď otázku Rómů na Balkáně. To je klíčová záležitost, na kterou se musíme podívat. Záležitost Romů. Romové, to jsou velice, to je velice specif specifická menšina se specifickými potřebami a specifickými problémy, které budeme muset řešit. Ano, pane Džunďoši, souhlasím s vámi v tom, že se na to musíme dívat a já to samozřejmě také budu dělat, protože jinak by bylo obtížné vytvořit dlouhotrvající mír a stabilitu. Děkuji. A dostáváme se ke třetímu kolu. Prvním řečníkem je pan Kelnič z Lotyšska. Yes, hello. Uh, thank you very much. Uh, we've talked about... Děkuji vám. My jsme hovořili o řadě zemí, eh, který, eh, které jsou eh, na Balkáně, ve východním partnerství, ale ne o Gruzi, Moldavsku a Ukrajině. V všech třech případech Oni mají něco eh, společného. Nejenom jsou to bývalé eh, sovětské republiky, ale eh, všechny mají okupované území. Vidíte to jako překážku pro jejich budoucí integraci do Evropské unie? Oni samozřejmě musí všechny vykonat reformu, ale jsou poněkud jedinečné mezi eh, kandidátskými zeměmi a zejména bych zdůraznil Gruzii. To je země, která si pravděpodobně zasloužila členství v NATO eh, už před mnoha lety, ale pořád toto eh, ještě zápasí a pořád ještě nebylo doceněno to, čeho dosáhla na cestě do EU. Děkuji. Za Evropský parlament pan Belčík. Děkuji, pane předsedo. Eh, rád vás tady vidím, pane eh, komisaři. Eh, Přeji vám eh, hodně úspěchů. Eh, dneska jste tady už třetí eh, den ve funkci. Několik důležitých věcí, pokud je o rozšíření, je dobře, že jste začal úlohou národních parlamentů a parlamentů jako takových, ale určitě dobře víte, jaká je situace v souvislosti s parlamenty národními v regionu. Já jsem zpravodaj této sněmovny pro Srbsko a vedeme meziparlamentní dialog s touto zemí, ale je tam opravdové zhrnutí zhroucení krizové situace, pokud jde o parlamentní práci a demokratickou parlamentní kulturu. Já si ptám, eh, jaký máte plán na eh, zlepšení toho? To potřebujeme robustní plán. Jedná se to eh, tady o jednu návštěvu, o mm, jednotý signál. Hovoříme tady, potřebujeme funkční parlament. Potom je tady komunikace. Hovořil jste o hospodářských otázkách, ale když začnete řešit komunikaci EU v eh, regionu tak je často selektivní a často je slyšet více o roli Ruska než eh, o roli EU. Takže jakou, eh, jak co plánujete pro tuto komunikaci a, a panuje tady něco, a, nebo plánuje se tady nějaké zapojení aktérů z regionu? Děkuji. Další je tady paní Karimi z Nizozemska za Národní parlament. Kde jste? Tady. Děkuji vám za vaše informace a já se chci zeptat na Turecko. Mohl byste eh, pohovořit blíže o tom, jak se přistupuje k Turecku za prvé k, ehm, za k migrační hodě, za druhé vzhledem k přistoupení a za třetí vzhledem k NATO. Jaký komplexní jako tedy přístup chcete mít k Turecku? Děkuji. Za Evropský parlament pan Mavrides. Děkuji, pane předsedo. Tady sedím, tady sedím, pane komisaři. A budu mluvit řecky. Navážu eh, na eh, kolegyni eh, z Libanonu. A sice eh, budu hovořit o Turecku. Turecko on neuznává základní lidská práva a v, ani v Turecku samozřejmě ani mezinárodní právo a eh, právo o OSN námořní. Čili jak vnímáte naše vztahy s Tureckem? v době, kdy chceme, aby západní Balkán přistoupil k EU a zároveň Turecko je kandidátská země. K tomu se musíte nějak postavit jako komisař. A druhá otázka. Myslíte, že nenastala doba zabývat se všemi dobrými sousedskými vztahy zvážit investice mimo EU, tak aby eh, ti lidé zůstávali ve svých zemích. Děkuji a teď eh, zase vaše země, eh, pane komisaři, pan Čenga Zelan z Národního parlamentu. Děkuji vám za slovo. Nejdříve zúrazním, že pozice Maďarska k politice rozšiřování se nezměnila. Je to pořád jedna z nejdůležitějších strategických politik EU, která účně přispívá k řešení stávajících výzev. Je eh, více než zřejmé, že eh, politika rozšíření EU eh, se zcela zastavila a Nicméně ty nedostatky politiky rozšiřování vyplývají zejména ze ztráty důvěryhodnosti procesu. A proto jsme si jistí, eh, že eh, ten proces rozšiřování nesouvisí se stávajícím institucionálním a právním rámcem, ale s nedostatkem eh, politického odhodlání ze strany členských států. Maďarsko neodmítá myšlenku revidovat ten proces rozšíření, ale nemůže to zpomalit ten proces z eh, rozšíření a bránit to tomu eh, procesu, eh, který si ten, ty, ty země zaslouží. Potom je třeba samozřejmě vrátit se znovu k přístupovým vyjednáváním se Srbskem a Černou Jak si, jaké si myslíte, že jsou tady vyhlídky? A ještě závěrem dám slovo kolegovi, eh, který býval v Evropském parlamentu, ale vrátil se teď do Národního parlamentu. Mark Demesmaker. Vítejte v Evropském parlamentu. Doufám, že se vám daří dobře. Ano, děkuji. A budu mě eh, mluvit nizozemsky. Eh, já jsem měl otázku pana, na pana Borla. Ale můžu ji stejně tak dobře položit vám. A týká se to totiž rozšiřování. Myslím si, že obrana našich hodnot, obrana a, a prosazování základních svobod a, a, a práv, to je obrana demokracie, to patří k Evropské unii. Máme tady e, velké e, morální slovo nejenom e, v sousedství, ale v celém světě. A myslím si, že to můžeme využít při zajišťování koherence mezi externí a interní politikou. Jinými slovy, eh, naše neformální moc může být eh, skutečná pouze, pokud nebudeme selektivní, pokud eh, nebudeme přehlížet porušování základních práv uvnitř Evropské unie. A bohužel Evropská unie je selektivní tady. Například, když mlčenlivě schvaluje pronásledování katalánských politiků a sociálních vůdců ve Španělsku Mm, a mm, to, eh, ta selektivita a eh, tu, tu vidí eh, spousta občanů a také ji vidí autoritářští vůdci v našem okolí, například prezident Erdogan. Ten obhájuje pronásledování kurdských politiků tím, že odkazuje na pronásledování katalánských vůdců ve Španělsku. A Myslím si, že evropští občané čekají, že základní práva budou vždycky eh, chráněna a pokud eh, Evropská unie připustí, že se to stane uvnitř jejich hranic, tak odnárodnost bude znít falešně, stejně tady jako eh, v, mimo Evropskou unii. Děkuji. A teď tady máme dalšího bývalého kolegu z Evropského parlamentu, který přešel do Španělska. Pan Jiménez, paní Quería... Ano. Já budu hovořit španělsky a chtěla bych předchozímu řečníkovi říci, že ve Španělsku nedošlo k žádnému porušování lidských práv. A pokud ano, tak to bylo jedině těmi lidmi, kteří nyní sedí ve vyvězení, protože nejvyšší soud ve Španělsku je od, odsoudil za pokus o odtržení. Takže oni se snažili násilím, aniž by to pro, prosadili skrze španělský parlament, eh, odtrhnout, protože to je otázka našeho svrcho, naší svrchovanosti. Takže to nemůžete dělat násilím a proto jsou teď ve vězení. Takže chci, aby bylo jasné, že ve Španělsku není žádná, žádné omezování svobody, jsou jenom ti, kteří si vyhlásili, co se jim zrovna zlíbilo. My jsme demokratický stát a Evropa by měla chránit Španělsko, protože Španělsko respektuje lidská práva, stejně jako Evropská unie. Takže tito lidé, kteří se pokusili o nějaký politický převrat, kdyby to dělali skrze parlament, jako je Evropský parlament, tak skrze španělský parlament, tak by se nic takového nestalo. Děkuji. The floor is yours, Commissioner. Thank you very much. Děkuji. K té otázce, která se týkala Gruzie, Moldavska a Ukrajiny a toho, jestli jejich problémy, které mají eh, s Ruskem, eh, včetně okupace jejich území, by byly eh, překážkou k přiblížení se vůči EU. Myslím, že ne. To už jsme ukázali a budeme to ukazovat i nadále. Hmm, prvním je samozřejmě ta dohoda o všestrané a hluboké zóně volného obchodu DCFTA. Oni ehm, v zásadě eh, se mohou v každém aspektu svého života eh, dostat tak blízko k EU, jak eh, budou chtít a v tom jim budeme pomáhat. Pokud jde o, o zónu volného obchodu v rámci této dohody, tak tady jsou obrovské příležitosti pro tyto členské státy, aby se přiblížili a, a lépe se integrovali do Evropské unie na úrovni, na každodenní úrovni. Ale pokud budou další oblasti, kde budou eh, chtít s námi spolupracovat, tak budeme velice rádi. Pokud se podívám na Ukrajinu, tam si myslím, že by bylo velice zajímavé, kdybychom je napojili hm, na digitální infrastrukturu více, na energetickou infrastrukturu nebo eh, dopravní infrastrukturu. Takže je to hodně, co můžeme udělat a Oni by, myslím, eh, také byli připraveni toho udělat hodně. Takže nevidím tady žádnou překážku eh, hm, v podobě těch okupovaných území vzhledem eh, k, k angažmá k nám. Naopak, my vzhledem tomu, že oni jsou pod tlakem z, z Ruska, se u nich musíme angažovat víc. Pokud je o úlohu národních parlamentů, tak to je zajímavé téma, velmi zajímavé. Včera jsme se o tom bavili se zástupci Národních parlamentů z Západního Balkánu a oni, ten, ten signál je velice jasný a hlasitý. A sice potřebujeme, aby eh, se všude dělala politika v Národním parlamentu. Musíme, eh, tam se všichni musí vrátit a dělat politiku tam. Já budu podporovat eh, každého, aby se vrátil do Národního parlamentu a pracoval tam. Jinak tyhle země nikdy nás nepřesvědčí, že eh, jsou schopné účastnit se eh, jako členové Evropské unie. Potřebujeme eh, nějaké společné národní minimum, pokud jde o evropskou integraci. Takže oni by měli být schopni odložit své národní různice a mm, zaměřit se na jejich členství a integraci do EU. Já bych doporučil všem poslancům mm, národních parlamentů, aby to učinili, ale sám o sobě tohle já sám nezajistím. Já jsem i při slyšení tady požádal o, pomoci vašeho, o pomoc vašeho výboru a budu o ní žádat. Poslanci jsou zvláštní lidé. Oni si navzájem poslouch- se navzájem poslouchají mnohem více, než Eh, aby poslouchal někoho jiného. Takže myslím, že poslanci eh, tohoto parlamentu, Evropského parlamentu, eh, mohou velice dobře vysvětlovat, proč jsou poslanci národních parlamentů tak důležití pro proces rozšíření. A já samozřejmě budu žádat všichni poslance, kteří jsou připraveni a ochotní vést dialog s parlamenty západního Balkánu, aby tak eh, činili. Tam eh, máme před sebou velký kus práce a úkol, velké úkoly. Pokud je o komunikaci eh, se západním Balkánem, tak tam je asi samozřejmé, že naše přítomnost na západním Balkáně, pokud je o hm, vztahy s veřejností, není nejlepší, abych to řekl mírně. Na tom budu muset zapracovat. Na druhou stranu, když se podívám na ta čísla, tak je zřejmé, že pořád nejvíc toho dělají členské státy Evropské unie v tom regionu a pro tento region. Takže tady se musíme zabývat tím, proč, eh, pokud je o public relations, eh, hm, nám to tam jde tak eh, špatně. A děláme to tak špatně. Hm, už směrují takový plán, něco jako, co děláme v EU, na Ukrajině, EU for you, EU pro tebe můžeme vysvětlovat, co děláme. A potom eh, je tady další aspekt, podstatný, a sice, že mm, naše činnost je rozdělena příliš eh, do, do příliš mnoha eh, kousků. Musíme se zaměřovat na větší projekty, na větší myšlenky s větším dopadem a díky tomu tohle bude viditelné. To jsou dvě strategie, o kterých uvažuji. naše eh, společné přemýšlení eh, procesu eh, o rozšíření, tak v tom bude určitě tohle důležitým prvkem. Turecko. Myslím, že náš přístup k němu je velice jasný. Máme zcela zásadní problémy v našem stavu. Máme velký problém, pokud jde o nelegální těžbu kolem Kypru. Rada pro zahraniční to řekla velice jasně zavedla možnost sankcí. Evropská rada byla tak, to řekla také velice jasně, tohle se nemění. A, a bude muset pokračovat, dokud oni nepřestanou těžit kolem Kypru. Potom je tady další otázka. Vztahy a, eh, a, eh, nebo vztah k eh, přístupovým vyjednáváním. Tam je opakovaně, opakovaně poukazujeme na naše obavy ohledně základních svobod, svobody tisku, uvěznění, uvězňování novinářů a, a odklon od a, principu právního státu v jiných oblastech. Tohle stále platí a hm, to a, bude platit, dokud Turecko bude chtít být přístupovou zemí. Na druhou stranu Turecko je druhý největší spojenec NATO. A to je také fakt. A mm, musíme s nimi spolupracovat v oblasti migrace. Takže potřebujeme mm, se hluboce zamyslet nad naším vztahem s Tureckem. Bude se to muset udělat tady, ve vaší sněmovně, i na Evropské radě a také v komisi. Musíme se musíme k tomu přistupovat strategicky k našim vztahům a Musíme vnímat také naše slabé eh, stránky a silné stránky. K Srbsku a Černé hoře. Jak to urychlit? Tak to je ten plán, který jsem vám předložil. Nejlepší způsob, jak to urychlit, je motivovat je, aby eh, se k nám eh, co nejrychleji přiblížili vezmeme si příklad tvorby tržní ekonomiky nebo budování tržní ekonomiky, tak jedině díky tomu hmm, můžeme vysvětlit, proč je důležité mít funkční právní stát a demokracii a svobodu tisku. Protože tohle také patří k podnikatelského prostředí, bez kterého naši investoři nebudou eh, riskovat peníze. Takže musíme vytvářet ruku v ruce tržní ekonomiku založenou na právním státu, eh, která bude fungovat pro nás i pro ně. A díky tomu eh, se oni na nás dotáhnou mnohem rychleji. Pane předsedo, myslím, že jsem skončil. Yes. Good. Tak ještě jedno kolečko. To bude poslední kolečko a pouze zástupci vnitrostátních parlamentů. Než předám slovo dalšímu řečníkovi, tak jsem chtěl zdůraznit jednu věc. Pokud jde o to, ty těžební aktivity Turecka. My jsme o tom vedli už debatu v Evropském parlamentu a myslím si, že jsme přivítali, že, že Rada přijímá omezující opatření a doufáme, že ty sankce implementuje. Potřebujeme zákazy cestování a také zmrazení majetku osob, které jsou za to zodpovědné, protože je to porušení mezinárodního práva. Takže to bereme opravdu vážně jako Evropská unie. Tedy to poslední kolečko. Nejprve pan Petručeli za Itálii, který tady není. Dobrá. Pan Zbigněv za Polsko. Prosím. Dobře, děkuji. Pane předseda, vy jste právě uvedl, že nezahájení přístupového procesu na západním Balkánu je jasně spojena s tím, že se nepodařilo zavést jasné cesty, jak komunikovat, eh, ať už veřejně, nebo jak komunikovat napřímo a jak vysvětlit celou situaci místní veřejnosti. Nemáte pocit, že by bylo na místě a že by bylo rozumné si nastínit nějaký harmonogram, jak bude pokračovat přístupový proces, aby to bylo takové více povzbudivé pro tyto dvě země, o které se jedná? že celý ten proces už nepotrvá celé desetiletí, ale spíše léta. Děkuji. Děkujeme. Vážení kolegové, můžete si svoje osobní konverzaci dořešit někde mimo místnost, myslím tím naše kolegy z Německa. Prosím. Děkuji. Výborně dále za Nizozemsko pan Dietrich. Děkuji. Předpokládá se, že Spojené království už nebude členským státem Evropské unie, ale přesto to bude stále sousední země pro Evropskou unii. Pane komisaři, když se podíváme za Brexit, za hranice Brexitu, dejme tomu 5-10 let, co jsou podle vás ty nejdůležitější prvky pro naší spolupráci? mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Děkuji. Děkujeme. Paní Žurda. Mikro. Mikrofon, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové, Význam politiky sousedství a východní partnerství v stejně tak jako středomorská oblast a politik rozšiřování na východním Balkáně jsou zcela zásadní. Kontroverze minulého týdne související s Albánií a Makedonií svědčí o a háklivosti tohoto tématu. Můžete nám, pane komisaři, říci něco o své analýze artikulování zahraniční politiky EU a politiky rozšiřování? Za druhé, v září minulého roku e, závěrečné prohlášení spolupředsednictví meziparlamentního týkajícího se politiky také konstatovala, že je třeba vzájemně posílit politiku sousedství. Jak chápete eh, propojení eh, politiky rozšiřování také s eh, reformami uvnitř Evropské unie? Pan Dimitrescu. Je voulais vous poser deux questions jsem chtěl položit dvě otázky. Za prvé bych rád věděl, co si myslíte o Moldávii v souvislosti s rozšiřováním. A co se týče politické situace, která teď se vyvíjí v jejich zemi, protože tam ztratil Majo sando vládu. A za druhé dnes se hodně hovořilo o nezbytnosti mm, některých, které navrhl některé země, zejména Francii, aby existovala nová pravidla pro proces vyjednávání přístupu do Evropské unie. Eh, je třeba respektovat eh, kodaňská kritéria a samozřejmě vyjednávat každou kapitolu. A je-li potřeba nových pravidel, no tak OK, ale chci se zeptat, zda vy sám už o tom máte nějakou představu, No, to znamená, že zda máte nějakou vlastní koncepci, zda se bude jednat o nějaká mm, velice striktní pravidla eh, s určitými lhůtami aby prostě vyslali i tyto země jasný signál k přistoupení. A přeji vám hodně štěstí v tom ostatně. Maja Sendu se k nám připro, připojí, myslím, příští týden, ne v lednu. Pozvali jsme ji, aby nám představila situaci v Moldavsku. Předposlední je za Českou republiku pan Benešík. Děkuji za slovo, pane předsedo a pane komisaři. Eh, já bych chtěl tady podpořit to, co tady už zaznívalo, a sice to, že země západního Balkánu musí mít perspektivu, protože pokud ten prostor vyklidí Evropská unie, tak ho zabere někdo jiný. To už vidíme a myslím si, že není v zájmu ani Evropské unie, aby těchto zemích, ani těchto zemí, aby ho vyplnil někdo jiný. A použil bych slova Eh, eurokomisaře Hána, který řekl, že pokud my nepřineseme na Balkán stabilitu, tak Balkán přinese nestabilitu do Evropské unie. Dále bych chtěl, eh, nebo mám konkrétní otázku hodně východního partnerství. Mnohé tady bylo už řečeno, ale jako reprezentant České republiky, která stála u zrodu před deseti lety východního partnerství, bych se chtěl zeptat, zdali plánujete, eh, řekněme, nějaké zásadnější změny v přístupu, ve filozofii, protože od té doby samozřejmě se geopolitická situace změnila, ta situace je trošku jiná v jednotlivých zemích, takže to je můj konkrétní dotaz, zdali by došlo nebo zaplánujete k zásadnější změny v přístupu ohledně východního partnerství. Děkuji. And finally, Mr. A na závěr pan Milutan Čukanovič za Černohoru. Děkuji, chci vám poděkovat za tuto příležitost se vyjádřit a obrátit se na vás i zástupce jiných eh, parlamentů. Já jsem z Černé hory, patřím k opoziční straně a včera jsem se účastnil setkání o zápasu o perspektivě západního Balkánu. A teď se s vámi chci podělit o takový názor. My jsme slyšeli, že zaznívá kritika ohledně nové metodiky, kterou navrhuje pan prezident Macron. Nicméně, ne všichni se na to díváme stejně. Někteří z nás ve skutečnosti podporují tento přístup, protože občané by potom byli první, kdo pocítí nějaký přínos z celého procesu eh, přístupu. Takže zatím nic takového nepocítili v celém procesu přidružování. Takže já mám otázku. Nebylo by snad na místě, nebylo by logické, aby evropské hodnoty na západním Balkánu získaly vyšší míru uplatnění, abychom lépe integrovali tyto země? protože i taková iniciativa menšího Schengenu by vlastně mohla být velice zajímavá. Takže budete pozbuzovat Černou horu a Bosnu a Hercegovinu, aby se připojili k této iniciativě? My si domníváme, že ta iniciativa, že, že je třeba ji podporovat, že bych možná měli i zrušit hranice mezi zeměmi západního Balkánu. Pokud by se něco takového stalo, pokud by se ukázalo, že na to máme, tak naše integrace do Evropské unie bude méně problematická. Protože ono to vlastně není vůbec přirozené pro nás Černohorce, abychom se chtěli integrovat s Dánskem a přitom nedokázali zrušit hranice mezi sebou a Bosnou a Hercegovinou. Děkuji vám a ještě jednou děkuji za tuto příležitost. Děkujeme. A jenom na to navážu, na to, co jste říkal. Já jsem byl v Bělehradu v pondělí a v úterý jako řada z nás, kteří jsme cestovali na západní Balkán, tak první krok k integraci, který bychom při, přivítali, to by bylo zrušení roamingových poplatků. Je to neuvěřitelné, vy překročíte hranice a z ničeho nic. Máte úplně jiný svět mobilních technologií, takže zrušení hranic v jakémkoliv ohledu je na západní Balkáně vždy vítané. Vážení kolegové, já si myslím, že jsem vyhověl všem žádostem o slovo, byl to dlouhý seznam a máme tedy poslední kolečko odpovědí pana komisaře. Olivere, prosím. Děkuji vám. Já jsem měl, tady padly dvě otázky o harmonogramu rozšiřování. To je složitá otázka. Člověk by mohl vyskočit, říct si, dobře, bude to 2025, ale to všichni dobře známe. Totiž ona to není otázka, že si člověk vypíchne nějaké datum a potom ho stejně musí změnit. Je třeba nastavit proces, který skutečně povede k rozšíření a k přístupu těchto zemí. Já za to budu zodpovídat pět let a mám takový záměr, že na konci svého mandátu budeme mít alespoň jednu zemi, která bude připravena vstoupit do Evropské unie. A to vám mohu říci k tomu harmonogramu a to vám můžu i slíbit a to s radostí i udělám. K té otázce zda rozšiřování a prohlubování eh, vazeb eh, Zda, zda, to, zda to je na sobě závislé? Já si myslím, že ne. Rozšiřování je možné aniž bychom eh, měnili instituce nějakým zásadním způsobem. Samozřejmě, pokud nějaká reforma proběhne, shodneme se na ní, tak to bude fajn, ale není to samo o sobě podmínkou, že proběhne plná institucionální reforma, než dojde k rozšíření v rámci Evropské unie. Evropská unie by měla být schopna fungovat opět v počtu 28 členských států. Dále otázka, zda mini Schengen je dobrý nápad, jakákoliv regionální spolupráce před přístupem mezi zeměmi západního Balkánu je rozhodně na místě a já vítám mini Schengen, ale má to jednu podmínku za mě. Musí to být inkluzivní. Všichni by měli mít možnost se připojit, celý západní Balkán. V opačném případě ano, já to vítám, protože bude jednodušší překročit hranice, pomůže to obchodu, pomůže to i mezilidským vztahům, takže určitě to sebou přinese pozitivní věci a já to vítám, ale určitě je třeba se zasadit, aby kdokoliv má zájem, se mohl v jakoukoliv chvíli zapojit v tomto regionu. K Moldavsku a situaci na místě. My to pozorně sledujeme. Vidíme, že ta politická situace v tuto chvíli je nepředvídatelná, alespoň ne ve střednědobém horizontu, ale stavíme se k tomu stále stejně. Budeme dále spolupracovat s moldavskou vládou pokud budou provádět ty přislíbené reformy. Nadále jim bude, budeme finančně, institucionálně pomáhat provádět reformy, ale je třeba, aby je skutečně prováděli. V opačném případě bychom opět museli eh, pozastavit financování nebo přijmout jiná opatření. Takže potřebujeme, aby Moldavsko se drželo plánu a jsme připraveni udělat, udělat cokoliv, abychom mu v tom vyšli vstříc otázce, zda rozšíření eh, o Moldavsko je něco, co je v plánu. V tuto chvíli mi připadá, že je to velice složité eh, si představit nějakou perspektivu pro Moldavsko. Ale co vím a co už jsem řekl, je, že DCFTA, dohoda o volném obchodu, stále ještě má co nabídnout v našich vztazích. Až provedeme tuto dohodu, a odhadneme, jaký je vlastně na místě potenciál, kde bychom mohli spolupracovat, tak eh, je to pertinentní otázka. Konec konců každý evropský stát si může požádat o členství, ale eh, ten proces je složitý a my ještě nejsme ve fázi, kdyby to bylo možné. Teď k východnímu partnerství jako takovému a našim budoucím plánům. Teď je takové období k zamyšlení a my jsme zhruba uprostřed, takže je těžké předvídat, jaké nové nápady z toho vzejdou. Ale co vám už můžu říci, je, že jakkoliv se přiblíží v, v jakékoliv oblasti, kde je možné prohloubit spolupráci, to je jistě součástí jakékoliv plánované budoucí strategie, ale zatím se těžko předvídá, jaké budou možné nové prvky, které od nás můžete čekat. V tuhle chvíli končí veřejné konzultace zhruba. My se na interní úrovni zamyslíme, obrátíme se také na ty konkrétní státy a na svoje členské státy a teprve potom začnou vznikat návrhy. Na závěr jsem si nechal takovou třešničku. A to je otázka Velké Británie. E, ano, Neberte mě prosím moc vážně. Mohli bychom si udělat západní partnerství. To je jen takový vtípek. Když si to bude Spojené království přát, proč ne? Mělo by to sebou nějaké podmínky, samozřejmě, ale upřímně opravdu uvidíme. Uvidíme, co, jak si to představuje Spojené království, jaký by chtěli s námi dále mít vztah. Ale o to se někdo stará, někdo jiný. A já to od něj rád přeberu až se ten budoucí vztah nějakým způsobem vykreslí a pokud ten úkol mi spadne do klína, tak ho rád přijmu. Můj předchůdce, pan, pan Barnier, zatím nese odpovědnost za tuto otázku, takže to je otázka pravděpodobně nejspíše na něj. Ale eh, alespoň doufám v plnou ob- dohodu o volném obchodu. Pan Barnier je ale v daleko lepším postavení k tomu, aby na tuto otázku dokázal odpovědět. Děkuji vám. Dámy a pánové, kolegové, než vyskočíte ze svých židlí, tak já bych to jenom stručně uzavřel. V první řadě chci poděkovat panu Varhejovi za to, že s námi stav, strávil tolik času, zodpověděl všechny otázky a já jsem si za tu krátkou chvíli všiml, že už jste dobře obeznámen s řadou problémů, znáte ty regiony, já vám jenom ještě jednou popřeji mnoho štěstí ve vaší práci v Bruselu. Chci poděkovat odboru pro vztahy s místními eh, s národními parlamenty za organizaci tohoto setkání. Chci vám také vyjádřit vděk kolegové z národních parlamentů, že jste se za námi dostavili a podělili se o svoje pohledy na věc s námi. Tyto výměny názorů jsou velice užitečné a v tomto formátu bychom rádi pokračovali. Těším se na další setkání v meziparlamentní konferenci o SBOP v Záhřebu, v Záhřebu 2. až 4. března. Pan Kovač eh, z chorvatského parlamentu tady je s námi. Projednáme teď program, který pro vás připravujeme. Přeji vám příjemný večer a šťastnou cestu domů.